Dear colleagues. Kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás eh, přivítal na zasedání hospodářského a měnového výboru. Začněme přijetím pořadu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, může být tento pořad jednání považován za přijatý. Děkuji. Dále nás čeká schválení zápisu ze schůze, která se konala 26. května 2015 a 31. 31. srpna až 1. září 2016. Tento zápis je schválen s poznámkou počarou. Děkuji. Nyní sdělení předsedy on přijal svoji zprávu o nařízení 14. července, je to nařízení prospektus a rozhodl, že eh, se bude hlasovat 15. září na plenárním zasedání. Nyní jsme připraveni k trialogům s radou, a to na základě textu eh, pro plenární zasedání. Pustíme se do těchto vyjednávání co možná nejdříve všechny jazykové z verze 575 2013 a po té revize ze strany právníků lingvistů byly předloženy 20. září podle pravidla 131 z výboru není žádný, žádná námitka, korrigendum bude předáno parlamentu. Bude to oznámeno na příštím plenárním zasedání, pokud to bude možné. A pokud politické strany nevyjádří žádné další požadavky, bude toto korrigendum předloženo k hlasování. Jak jistě víte, delegace Ekon do čínského Pekingu byla přeložena z minulého týdne a to na poslední chvíli. Dozvěděli jsme se to skutečně velice pozdě, ve čtvrtek ráno, čili dva dny před plánovaným odletem. Sekretariát byl informován o tom, že to byl výsledek pana předsedy Šulce po setkání s Dalajlámou ve Štrasburku. Přirozeně tohoto odpadu litujeme. Dále bych rád připomněl, že setkání s členy národních parlamentů jsou skuteční 28. září od 15 do 17 hodin. Budeme mít zástupce 17 národních parlamentů, kteří se účastní výměny názorů na evropský semestr. Pak tady máme rozhodnutí od posledního zasedání koordinátorů nominace a prodloužení regulace na nařízení o Evropském fondu pro strategické investice. Poté je tady také absolutorium pro eh, Evropský orgán dohledu. Koordinátoři se rozhodli předložit návrh kalendáře eh, akcí, který budeme zanedlouho schvalovat. Přeskum eh, je plánován na říjen. Bude to ale také záležet na dalších krocích eh, komise, pokud jde o eh, námitky parlamentu proti eh, delegovaným aktům. Dneska budeme také hlasovat o mezinárodních standardech účetního výkaznictví. Koordinátoři se také rozhodli vycházet ze studií o dopadu na finanční trhy. v souvislosti s Brexitem čeká nás eh, tak eh, hele, eh, řada slyšení. Mimochodem, dnes budeme mít dialog o měrných záležitostech s panem Dragim. Také se chystáme přizvat řadu významných osobností z této oblasti. 12. prosince 2017 20. prosince se uskuteční mimořádné zasedání k semestru 2017. A sekretariát eh, připraví eh, komparativní analýzu tak, aby bylo jasné, že veškeré oblasti, eh, které výbor neřešil, tam budou obsaženy. Uspořádáme také eh, slyšení s panem Konem z výboru pro Bázel. Budeme řešit eh, Basel 4 a reformy. A toto setkání bude následováno setkáním s komisí, pravděpodobně i s EBR. Eh, e a bude eh, přijat návrh usnesení a to na začátku prosince. Koordinátoři se také dohodli posunout předložení návrhu zprávy na 9. října tohoto roku. Takže tolik poznámky předsedy. Nyní musíme e, přijmout návrh harmonogramu schůzí výboru Ekon na rok 2017. Mohu je tedy považovat za přijatý. Děkuji. Nyní bych rád přivítal předsedy a to podle článku 51 z nařízení ESAS. Přizvali jsme vás, abyste nám eh, řekli o svých zkušenostech eh, a vaší činnosti za poslední rok, především v oblasti koordinace a spolupráce s legislativci. Také nás bude zajímat, co vaš, jaké jsou priority vaší organizace na příští rok. Pan Bernardino, eh, jakožto eh, místo předseda SRB bude hovořit o tom, jak bude eh, pokračovat ve své funkci místo předsedy. Takže tady máme vlastně dneska tři uh, předsedy. Byly poskytnuty písemné zprávy nebo písemná prohlášení o činnosti a jeden každý z těchto předsedů není bude mít možnost uh, přednést úvodní projev. Jako první pan Gabriel Bernardino, prosím. Um, Děkuji, vážení um, poslanci. Samozřejmě, samozřejmě ctí, že mohou být zde v tomto parlamentu uh, na uh, pravidelnou výměnu názorů. Já budu opakovat eh, naše cíle pro blízkou budoucnost a pak vám řeknu eh, něco o možných budoucích rizicích, výzvách pro penzijní a pojiš- sektora pojišťovnictví a výhledy do budoucna. Protože eh, mám tu čest, že jsem druhým místo předsedou Evropské rady pro rizika, tak aktuální informace o posledních aktivitách ESRB. Eh, výbor koordinuje práci mezi ESA a zaměřuje se na ochranu spotřebitele a hodnocení relevantních eh, sektorových rizik v Evropské unii. Dále jsme vypracovali jednotná pravidla pro spolupráci v bankovnictví, pojišťovnictví a mm, sektoru cených papírů. Um, jeden důležitý milník jsou regulační technické standardy a uh, dokumenty KID a PRIIP e, přes, e, i když jsou lhuty velice krátké. Tato práce ukazuje, že e, se podařilo vytvořit praktická pravidla založená na veřejných konzultacích, včetně spotřebitelů. Vypracovali jsme třístránkový dokument, který eh, retailovým investorům poskytne jednoduché informace o nákladech, rizicích, výsledcích investičních produktů v bankovnictví, pojišťovnictví a cených papírech. Je to velký krok vpřed pro spotřebitele a jsme pišní na odvedenou práci. My eh, chápeme obavy Evropského parlamentu v eh, plenárním hlasování a věříme, že práce společného výboru implementaci KID pomůže vyjasnit některá ustanovení RTS, aby tato, e, tyto rizika byla překonána. Věřím, že robustní pragmatické řešení bude nalezeno brzy. Je ve našem společném zájmu, především v zájmu evropských občanů, abychom e, spolupracovali a KID se stala realitou. Společný výbor bude podporovat evropské instituce technickými zkušenostmi. Společný výbor mm, předložil návrh implementačních technických eh, standardů eh, pro eh, externí úvěrové instituce EKIS podle směr, příslušného nařízení a směrnice pro zajištění uh, aplikace hodnocení eh, ratingových agentů ve finančním sektoru. Komise navrhuje zvolnit požadavky pro malé a nové e CAI. My jsme ale tyto návrhy odmítli. Mm, věříme, že návrh ITS je dobrou rovnováhou mezi eh, prudenčními cíly a současně eh, zajišťuje konkurenci mezi ratingovými agenturami. Výbor navrhl schválení technických standardů pro snižování rizik OTC derivátů eh, CCP podle mm, nařízení EMIR, které ustanovuje eh, zvýšení transparentnosti a bezpečnosti derivátů OTC v EU. ESA e, nedávno nesouhlasili s některými změnami navrhnutými Evropskou komisí. Především je ESA proti návrhu odstranit koncentrační limity na marže na, pro penzijní e, systémy s tím, že jsou klíčové pro zmírňování rizik penzijních fondů, a, e, které mohou být vystaveny. Také vyjadřujeme. Také máme problém s odkladem schválení návrhu RTS. Vzhledem k vývoji technických standardů je důležité, aby existovala koordinace a spolupráce všech zainteresovaných stran. To by měly být nejenom eh, dodání ESA, ale také včasné eh, schvalovací postupy. Co se týče přes eh, cross, sektorový reální rizikové hodnocení, výbor bude monitorovat toto rizika. My zveřejňujeme dvouleté zprávy o rizikacích v evropském finančním systému, které mají vkladatelům, retailovým investorům, spotřebitelům dát přehled o výzvách a nejistotách na trhu. Poslední zpráva se zaměřila na nedávný vývoj eh, se týče níz, malého růstu a nízkých výnosů a potenciální dopad na ziskovost finančních institucí a kvalitu aktiv. Také jsme zdůraznili problémy s propojením finančních systémů EU. Evropský systém je zranitelný pro okamžitá rizika, jako je důsledek britského referenda členství EU, které přidaly další nejistotu. Společný výbor e, pokračuje v práci na hodnocení směrnice o finančních konglomerátech jako součást e, programu e, regulační výsledku komise tím, že vstupuje, poskytuje vstupy do veřejné konsultace. Je třeba se vyhnout dalším vrstvám dohledu tam, kde legislativní rámec již řeší typa, typy rizik ve finanční skupině. S přijetím čtvrté směrnice o praní špinavých peněz a návrhu komise na další změny je e, práce klíč, společného výboru v klíčové fázi. Zve, zveřejníme společné směry Mm, pro finanční instituce a příslušné orgány eh, pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Když mluvíme o úspěšné spolupráci, chci zmínit čtvrtý eh, den spotřebitelů e ESA 16. září v Paříži. Je to platforma pro všechny zainteresované a mm, upozorňuje na nejnaléhavější záležitosti, jako je fungování vnitřního trhu, velká data, dohled nad ochranou spotřebitele EU. Společný výbor také vytvořil webové stránky, které pomohou prezentovat naši činnost transparentním způsobem. Na závěr se eh, ochrana spotřebitele bude eh, jádrem naší práce, především vzhledem k tomu, že digitalizace se urychluje, ESA již posuzují fenomény jako velká data, automatizace finančního poradnictví, takzvané roboporadenství. Instituce stále lépe chápu fungování, příležitosti na trhu a pro spotřebitele vzhledem k množství dat, která mají. Budeme zkoumat možnosti pro spotřebitele, které vyplývají z využívání těchto dat a zvážíme e, roli společného výboru při řešení problémů. Dále zveřejníme naše zjištění ohledně roboporadenství. PSA budou nadále plnit mandát zákonodárce, jak na mikro, tak makroprudenční úrovni pro zajištění kvalitního feedbacku také mm, zvažujeme možnosti dalšího zlepšení monitoringu finančního průmyslu. S ledem k mm, dozor, konvergence dozorčích orgánů ESA bude použí, budou používat všechny dostupné nástroje. Především důležité jsou směry a Q&As, které byly v minulosti velmi užitečné. Tyto nástroje budou aplikovány pouze, když to bude třeba při plném respektování úrovně 1 tomto duchu kvalitní transparentní spolupráce založená na vzájemné důvěrně mezi výborem IKEM a všemi třemi ESA je klíčová. Těšíme se na konstruktivní a transparentní spolupráci. Teď eh, chci zmínit eh, EOPA. Ve spolupráci s eh, národním kompetentními orgány EIOPA eh, podporoval úspěšnou implementaci insolvence 2, především v období, kdy penzijní fondy a pojišťovny čelí výzvám způsobené obtížným ekonomickým finančním prostředím s nízkými úrokovými sazbami, což ohrožuje jejich solventnost a udržitelnost jejich business modelů. Aktivní koordinovaný dohled byl eh, potřeba, aby eh, byla řešena tato situace s hlavními strategickými cíly EOPA, což je jednak konvergence dozorčích, posilování preventivní ochrany spotřebitele a zachování finanční stability. Já začnu tedy eh, konvergencí dozorčích orgánů. 1.1.2016 1. 2016 rámec insolventnosti 2 je v platnosti a mm, společnosti jsou předmětem jednotného režimu v Evropě. S dokončením regulačního rámce se eh, naše zaměření přesunulo k eh, dohledu. Společná eh, dohledová kultura v Evropě, posílení konvergence jsou nyní naším hlavní prioritou. Bychom zajistili koherentní aplikaci ruské legislativy ve všech zemích, rovné podmínky, které by mm, bránily regulační arbitráži a podobnou úroveň ochrany všech beneficientů v EU. EIOPA používá řadu nástrojů pro dosažení těchto cílů, jako je komplexní informační systém založený na, data, e, na datech e, pozbíraných v rámci Insolvence 2 ve vše, všech členských zemí. Posiluje účinnost jak mikro, tak makro e, dohledu v EU jiné nástroje pro zlepšení praxe a zajištění konstantní implementace Insolvence 2 jsou, je eh, dozorčí eh, manuál, eh, nezávislé hodnocení dozorčích praktik, R, struktury RFR, které implikují všechny společnosti ve svých technických mm, podmínkách, dále s to symetrické přizpůsobení podle indexu a e, změny v souvislosti s e, dlouhodobými projekcemi. EOPA pracuje na budoucí revizi dozorčího rámce. Chceme politiku založenou na důkazech. EOPA zvažuje modely, předpoklady, standardní parametry pro výpočet eh, kapitálových požadavků, souvislosti a analýze dopadu dlouhodobých konečných opatření. Eh, minimalizace komplexity bude základním principem. Nyní bych chtěl zmínit posilování ochrany spotřebitele. Pojišťovnictví eh, chceme uplatňovat regulační rámec pro zajištění aplikace v celé EU. EOPA považuje za následující nástroje kritické pro úspěšnou implementaci agendy ochrany spotřebitele. Jedna klíčové informační dokumenty KID, dále přípravné mm, na doporučení, mm, za třetí technické poradenství, delegovaná aktech přenesené pravomoci v rámci IDD, dále standardizovaný formát pro informační mm, dokument o mm, pojištěných produktech IPIT, preventivní rizikový dohled, monitorování trhu, eh, indikátory eh, retailových rizik je důležité pro eh, celou kulturu ochranu spotřebitele. Co týče digitalizace pojistných služeb, používání velkých dat, podle EOPA by regulace měla zajištět co nejvyšší standardy ochrany spotřebitele, aniž by bránila inovaci. Důchodům eh, chci zdůraznit dvě důležité věci. Jednak stanovisko parlamentu, rady a komise k společnému rámci hodnocení rizika transparentnosti po IO, pro IORP. EOPA doporučuje posílení evropské regulace e IORP standardizovaným hodnocením eh, rizik pilíře dvě na základě stresových scénářů. EIOPA zdůrazňuje potřebu transparentnosti vůči členům, sponsorům a dalším stranám. Další úspěch. Brodenství Evropské komise rozvoje jednoduché, standardizované, plně transparentní um, produktu PEPP, e celoevropského osobního penzijního produktu, který přispěje k Eh, implementaci kapitálové unie. Dále, zachování finanční stability. V náročném makroekonomickém finančním prostředí s nízkými úroky EIOPA využívá zátěžových testů pro posouzení odolnosti finančních institucí vůči negativnímu vývoji a identifikaci systémových rizik aby vypracovali společné koordinované reakce. EIOPA zveřejnila výsledky zátěžového testu pro IORPS, první um, akci tohoto typu na evropské úrovni. Ukázalo se, že dlouhé období nízkých úroků bude znamenat budoucí výzvy pro odolnost IORP s definovanými benefity. V příštím roce EOPA chce e, druhý zátěžový text, um, těchto podmínek na chování sponzorů a negativní důsledky pro finanční stabilitu a reálnou ekonomiku. Letos bude zahájen eh, zátěžový test pojišťovnictví, který se bude zaměřovat na nízké výnosy a scénář dvojí zátěže pro identifikaci kritických zranitelností v dlouhodobém měřítku. Doporučení budou zveřejněny koncem roku. Revize insolvence 2 je možností e, zkoumat různé makroprudenční nástroje, aplikace v rámci existujícího rámce. Insolventnost 2 je mikrodozorčí režim s možností omezení pro cyklicity a e, systémových rizik. Také s vám, k vám hovořím jako jeden z místopředsedů Rady systémová rizika. Eh, eh, eh, prostředí nízkých úroků také je součástí naší práce. ESRB vypracoval strategický dokument k makroprudenční politice mimo bankovnictví. Dokument je, obsahuje horizontální perspektivu systémových rizik a strategickou perspektivu střednědobých až dlouhodobých politik mimo bankovní sektor. Ehm, problémy z makroprudenční politiky, které vyplývají z nízkoúrokových sazeb a strukturálních sazeb. ESRB se zabývá zdrojem, implikacemi a možnými problémy, které souvisí s prostředím nízkých úroků. Abychom čelili budoucím výzvám, tak chci připomenout hlavní původní cíl zákonodárce e, vytvořit jednotná pravidla zvýšit konvergenci směrem k evropské dozorčí kultuře, podporovat ochranu spotřebitela a finanční stabilitu. Současná struktura EOPA eh, je schopna plnit regulační mandát. Avšak eh, zlepšení této struktury je nutné, aby EOPA mohlo plnit také mandát eh, konvergence dozorčích orgánů. Jako součást vývoje nařízení EOPA by mělo být posíleno s jasným mandátem Některé přizpůsobení jsou nutná pro um, nezávislost a kontroly um, pro další posílení tohoto procesu. Děkuji vám za tento konstruktivní dialog s Evropským parlamentem, který je rozhodující pro to, aby Evropa mohla plnit své závazky a odpovědnost vůči evropským spotřebitelům. Děkuji. A v souvislosti s tématem regulačního technického standardu, tak je třeba informovat zde členy, že parlament podporuje ten apel na to, aby došlo k rychlé implementaci standardu, takže také i po konzultaci eh, s předsedou Lange, s pravodem Lange a se s eh, a, takže jsme vyslali tento apel samozřejmě po té, co e, návrh bude přijat komisí, takže my jsme e, vyjádřili vůli urychlit celý proces, aby ten standard se stal účinným co nejrychleji. Dobře, děkuji. A nyní pan Andrea Enria. Děkuji, pane předsedo. Proces e, Eh, nápravy, korekce, hm, rozvah bank eh, je eh, na dobré cestě. I náš zátěžový test z roku 2016 ukázal, že tento sektor je odolný a to nese své ovoce a musíme ale pokračovat a jednotlivé výsledky teď musí být vyhodnoceny příslušnými orgány a je třeba řešit pořád ještě ty slabé stránky. Ještě důležitého je posílit kapitál a očistit rozvahy, ale zatím to je proces pomalý a nerovnoměrný. E, průměrný poměr nevýkonných úvěrů ve, ve, ve srovnání s, tě, s těmi dobrými je 5,7 v úvěru, ale v deseti státech je to více než 12 těchto nevýkonných úvěrů. A e, tato vysoká míra samozřejmě potom má velký dopad na ziskovost bank a ovlivňuje to i ochotu a možnost bank půjčovat domácnostem a podnikům a znamená to i je to na úkor všech eh, klientů. A v nedávné zprávě tedy jsme navrhli toto. Za prvé je třeba vyvinout větší tlak dozorčích orgánů na tyto nevýkonné úvěry a zlepšit kvalitativní a kvantitativní cíle. Je třeba zlepšit strukturální eh, problémy, eh, pokud je třeba o soudní řízení, pokud je o režimy daňové a účetní a potom je třeba i zlepšit fungování sekundárních trhů aby byly úvěry k dispozici. I je třeba uspůsobit eh, eh, strukturu eh, rozvah a korporátní strukturu, tak aby to bylo v souladu s novou směrnicí o bankách a záchraně bank a příslušné orgány tedy musí dokončit tyto své plány řešení bankovních krizí a je třeba, abychom tedy přijali guidelines v této oblasti. My teď končíme zprávu, která se týká implementace rámce MREL. Jde o to zlepšit kvalitativní a kvantitativní informace v této oblasti a mm, to je v zájmu implementace celého rámce. A mm, takže tak to je třeba i podporovat legislativní proces, abychom lépe aplikovali FSB také i e, sledujeme vývoj diskuzí v rámci Baselského výboru o dohledu e, nad bankami a jde o kapitálové požadavky. E, samozřejmě i naše analýza potvrzuje, že je třeba regulační rámec adaptovat tak, aby se posílila spolehlivost a porovnatelnost různých interních bankovních modelů a je, aby nedocházelo k k, na druhé straně ani k nepřiměřeným kapitálovým požadavkům e, na banky. A proto naše agentura e, účně e, spolupracuje na mezinárodní scéně. Po celé řadě seminářů také i, s, i pokud jde o skupin, výsledky skupiny BSG, tak my nyní intenzivňujeme Eh, eh, bankovní regulaci. Víme, že eh, single, regulator, single, single rule book již zahrnuje princip proporcionality a uznáváme, že regulační rámec je velmi příliš složitý, takže to je třeba, na tom je třeba pracovat. Také jsme intenzivněli úsilí, jak řešit problémy, pokud jde o finanční a technické inovace. Digitální bankovnictví má velký potenciál, ale může narušit stávající modely a znamená to velkou výzvu i pro ochranu spotřebitelů ve finančních službách. Také jsme již zveřejnili naše názory, pokud jde o virtuální měny, crowdfunding, pokud jde o automatizované poradenství a i pokud jde o ochranu o používání dat spotřebitele. A zde máme tedy i mm, stanoviska eh, zákonodárných orgánů EU, které nám pomáhají. I naše eh, zpráva o eh, dohledové konvergenci také zdokumentovala významný pokrok, kterého bylo dosáženo i nastěňuje výhledy do budoucna, pokud jde o důležité projekty, které nás čekají a zde. I my jsme tedy, my jsme tedy na to reagovali tím, že jsme vydali Eh, nástroje typu eh, questions and answers a i naše guidelines. My mm, se snažíme o to, že eh, pokud jde o, že je třeba tedy to, co spadá do úrovně 1, tak je třeba, aby zůstalo v legislativě úrovně 1 a je třeba tedy, aby příslušné orgány lépe se koordinovaly v tomto. A mm, mm, zatím jsou zde ale problémy s výkladem úrovně 1 a mm, zatím tedy je to v kompetenci komise toto vykládat. A proto je třeba přijmout eh, nástroje, aby to bylo konsistentní na celém trhu a aby příslušné orgány dohledu eh, měly poradenství. Závěrem dovolte, abych zdůraznil i výsledky referenda eh, ve Spojeném království, protože to vzbuzuje velké obavy u našich pracovníků abychom zvládli nejistotu, pokud jde o, eh, eh, eh, pokud jde o sídlo orgánu a pokud jde o přesun pracovníků jejich rodin, tak je třeba, aby to rozhodnutí bylo přijato co nejrychleji, tak aby potom to stěhování, abychom na to stěhování se mohli dostatečně připravit. Děkuji. Děkuji Andreovi Enriovi a nyní má slovo další řečník Steven Major. Děkuji, Roberto, za udělení slova. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velice rád, že vám mohu dnes opět předložit eh, výsledky práce ESMA za posledních 12 měsíců. A také se zaměřím na klíčové problémy, kterým budeme čelit v blízké budoucnosti. Také bych vám rád poděkoval za trvalou spolupráci a podporu za posledních pět let. Vaše podpora pro nás byla důležitá, poněvadž se díky ní naše organizace mohla stát silnou a mohla se zaměřit na svůj účel, což znamená eh, zvyšování ochrany eh, investorů. Za posledních 12 měsíců eh, jsme se věnovali mnoha aktivitám. Dovolte, abych se nejprve podíval na manuál jednotných pravidel. Za Poslední rok jsme dokončili a zveřejnili více než 80 návrhů technických standardů, technických rad a, a posudků. Ve spolupráci s, se zákonodárci EU eh, jsme usilovali o vytvoření regulačního společenství v Evropě, která by zajistila vyšší bezpečnost finančních trhů. ESMA projevila jak angažovanost, tak technické technickou kompetenci eh, při eh, práci v rámci mandátu, který obdržela od zákonodárců EU. Také jsme projevili připravenost eh, znovu posoudit určité původní standardy tak, aby byly v souladu s příslušnými politikami. Chtěl bych zdůraznit, že jsme vydali tři stanoviska k návrhům pravidel eh, podle eh, MIFID 2, jedno stanovisko na návrh standardu MAR a jedno stanovisko na návrh standardu CRR. Musíme takto pokračovat dál. Chceme tedy dále finalizovat technické standardy. Myslím, že se shodneme na tom, že dobře koncipované a včas schválené technické normy, eh, které berou v úvahu veškeré lhůty, Eh, které jsou stanoveny v nařízení, které založilo ESMU, nám pomůže eh, připravit jejich implementaci. Na rok 2016 až 2020 jsme připravili strategickou orientaci. Díky tomu jsme mohli e, svěžně implementovat e, regulační opatření ze strany národních e, dohledových orgánů a účastníků trhu. A vše to bylo proto, abychom mohli sledovat cíle společné měnové unie. Jsou tady samozřejmě také požadavky vhodnosti podle MIFID a je tady také řada pokynů a otázek a odpovědí, které vlastně eh, vyjasňují, jak je příslušná legislativa, eh, jak musí být eh, aplikována. Chceme, aby ehm, náš trh byl otevřen také institucím mimo EU. Projevilo se, že ESMA má dostatečnou odbornou způsobilost eh, při umožňování těchto při umožňování vstupu těchto mimoevropských eh, účastníků na trh. Dovolte, abych ještě zdůraznil význam ústředního systému IT, eh, který budujeme společně s národními příslušnými orgány, především pro účely MIFIR. Myslím si, že významným způsobem eh, přispíváme k nákladové efektivitě, efektivitě na úrovni EU. Vyhradili jsme významné zdroje na rozvoj odborných znalostí pro výkaznictví dat. Účastníme se ve stále vyšší míře na projektech mezinárodní standardizace a také jsme spustili několik iniciativ pro racionalizaci výkaznictví. Jsme přesvědčeni, že zlepšování kvality údajů a e, to, že budeme dbát na náklady spojené s výkaznictvím, e, jsou cíle, které e, mohou být sledovány ruku v ruce. Dále bych řekl něco o hodnocení rizik. Uznáváme potenciální přínosy Eh, dosavadního vývoje a chceme také zajistit, aby spotřebitelé byli chráněni při využívání finančních služeb. Také bych rád upozornil na veškerá varování, která jsme eh, vydali. Jedná se především o, o nástrojích, eh, které se týkají spolupráce mezi ESMA a národními eh, orgány dohledu. Také bych rád zdůraznil eh, naše eh, přímé úkoly, naše úkoly v oblasti přímého dohledu. Myslím, že se nám podařilo vybudovat a zavést efektivní procesy dohledu, ale také úspěšně implementovat silný proces vymáhání, tak jak vyžaduje nařízení CRA a MEIR. V roce 2016 eh, jsme eh, poprvé vlastně uložili pokutu DTCC ve výši 64 tisíc eh, euro. Je jasné, že jsme schopni uvalovat sankce které mohou sloužit jako dostatečně odrazující nástroj při potírání nekalých praktik. Ze... Hm. Nicméně si myslím, že tyto pokuty, eh, které v současné době může ESMA eh, uvalit, eh, jsou příliš nízké na to, aby plnili svůj účel. Pokud se pojám do budoucnosti, tak je tady jedna věc, na kterou bych eh, rád upozornil. Je to společná měnová unie. Je to nadále významný nástroj pro evropské hospodářství a z tohoto důvodu eh, by se na jejím budování, eh, jejím budování nemělo polevovat. Je, samozřejmě, je to samozřejmě celoevropský projekt a z toho důvodu ESMA jakožto dobře zavedený regulátor, regulační orgán bude nadále odhodlán podporovat eh, cíle společné měnové unie v rámci svého mandátu a pravomocí a bude především dbát na ochranu spotřebitelů. Děkuji za pozornost. Děkuji za váš projev. Myslím, že vaše poznámka ohledně těch pokud byla validní, plně s vámi souhlasím. A ať už CMU se bude týkat 27 nebo 28 Eh, států je velice důležitá, takže rád bych poděkoval všem třem řečníkům za jejich aktivitu a spolupráci s Evropským parlamentem. Jak zde zaznělo, tento výbor eh, podporuje evropské dohledové orgány. Nyní máme před sebou diskusi. Vždycky budeme mít čtyři minuty na jednu otázku a odpověď. Um, nemůžeme to protahovat, poněvadž nás čeká ještě hlasování a poté dialog s panem Dragim. Takže prosím vždycky uh, maximálně dvě minuty na jednu otázku. Budu ten čas hlídat velice přísně, prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě máme hodně otázek na pany předsedy. Pane předsedy, já se zaměřím na pan to abych položil panu, otázky panu Henryovi. Mm, shodneme se v tom, že juristicky, když ne politicky, v podstatě musíme se připravovat na Brexit. Je jasné, že potřebujeme přizpůsobení nařízení ISA, které stejně už je uh, nutné. Bude to samozřejmě vyžadovat čas, proto mám následující otázku. Jaké přípravy dělá váš úřad na Brexit? Bude nějaká pracovní skupina nebo něco podobného pro Brexit? A eh, v přechodné fázi budete dělat změny v rozhodovacích mechanismech a řídících strukturách? Poslední bod. Exist, rozpočtu je flexibilita mm, bez nějakého e, jasného cíle, co se týče neřízení EBA. Jaká rozhodovací kritéria budou podstatná, co se týče volby nového sídla? E, budete, e, tvoříte společenství mezi panem Bernardínem nebo pan, s panem Majorem? Please, Andrea. Okay, thank you. Well, uh... Děkuji. Samozřejmě jako organizace se nemůžeme mm, hrát roli, která by definovala naši odpovědnost. Naše rozhodování se v této chvíli nezměnilo. My pokračujeme uh, v podstatě v práci jako obvykle se spoluprácí britských kolegů v našich strukturách. Co se mm, týče budoucna, ano, jsme připraveni na technickou pomoc, která bude potřeba strany tohoto výboru, komise, co se týče toho, jaké by byly možnosti, technické implikace různých možností. V této fázi ale ne e, děláme konkrétní přípravy. My jsme diskutovali tedy několik dnů po výsledcích referenda a musím říci, že diskuse byla velmi pozitivní. Někteří členové e, zmínili ty obavy, tedy co se stane, až se přiblížíme ke e, tomu vlastnímu exitu. A zástupčtí zástupci budou stále hlasovat a účastnit se mm, jednání. Ale britští zástupci byli velmi, eh, tedy uklidnilovali své kolegy v tom, že budou spolupracovat samozřejmě a nebudou zasahovat do rozhodování o standardech, které se nebudou aplikovat v jejich jurisdikci, pokud by tomu tak bylo. Takže jsme standby, jak jsem řekl, naším hlavním problémem je, nebo naš hlavní problém souvisí s personálem a jistotou personálu. Proces e, e, najímání nových zaměstnanců bude obtížnější, protože bude obtížné akceptovat práci a přesunout rodinu, aniž by lidé věděli, kde nakonec skončí. A E, také, jaké e, budou problémy s, jaksi s zachováním současného personálu. Já ale doufám, že najdeme nějaký, ně, brzy nějaké, nějaké základní tedy směřování. To také doufáme, ano, že se to co nejdříve vyjasní. Pervanč, Pereš. Děkuji, pane předsedo. E, nejprve, páni předsedové, Děkuji, pane předsedo. Takže páni předsedové, eh, nejprve bych chtěla položit otázku panu Enriovi, poněvadž vy jste pozorovatelem v bazilejském výboru a by tento výbor zahájil činnost, která by mohla mít velký vliv, a to především na hypotéky a mohla by spochybnit ty fixní sazby, kde Eh, tedy eh, ten princip tedy eh, podle příjmu, to by mohlo destabilizovat tento trh, protože mm, více by to bylo napojeno na sekuritizaci. A myslíte si, že ve stávajícím kontextu je to skutečně dobrý směr? A na pana Majora. Vy jste hovořil o otázce harmonogramu Brexitu a řekl jste, že se tím nic nezmění na Evropské kapitálové unii. A v parlamentu, když komise předložila svůj původní návrh, tak někteří z nás eh, si mysleli, že eh, pokud jde o úroveň dohledu, tak je třeba věci ještě korigovat. A máme do, dojem, že Spojené království spíše bylo k tomu laxní takže není třeba to teď eh, nějak tedy uspůsobit, aby to byla kontinentálnější koncepce, abychom měli skutečný kapitálový trh a dohled, který eh, k tomu bude adekvátně uspůsoben. First, Andrea. Yes, thank you. Ano, děkuji. Jak eh, jsem řekl v úvodu, tak my jsme velice aktivní při koordinaci Eh, evropské pozice k eh, diskusím v bazilském výboru. Eh, hned musím říct si, ano, problém je tady na stole, my jsme to již dokumentovali v řadě zpráv, je to prostě problém příliš velké variability těch aktiv a dostatečná spolehlivost toho interního modelu. Ale je třeba zajistit, že to konečné řešení nepoškodí ty oblasti podnikání, které jsou e, s malým rizikem, a to především i do hypotéky, nabity, i pokud jde o úvěry podnikům. Takže e, ten konečný návrh e, nesmí zvýšit kapitálové požadavky v oblastech, kde v podstatě ty problémy nebyly a nevznikly. Já tak říkám, ano, to je problém, o kterém víme a teď my pracujeme v bazilejském výboru, aby se to napravilo. A samozřejmě také musíme i zajistit, že zde nedojde k negativnímu dopadu na ty modely podnikání, které fungují dobře. A teď k tématu vztahu mezi kapit, u, kap, t, unii kapitálových trhů a Brexitem. Co jsem chtěl říci v úvodu, je bylo, že Ať je to 27 nebo 28, dobře. Stejně musíme pokračovat a bez nějakých jaksi intermec a pauz. A naopak je třeba to urychlit, protože především kontinentální Evropa velice eh, spolehá na bankovní sektor. A jeden z důvodů, proč chci tuto unii, tak aby zde byla lepší rovnováha mezi Eh, kapitálovými trhy finančního systému a bankovního systému. Proto chceme pokračovat rychle. Také, když se podívám na sdělení komise, tak to velice mm, odráží tento můj názor. To znamená, je třeba pokračovat rychleji, zrychlit eh, mm, tuto unii a do určité míry i to reflektuje ta slova, která jsme již slyšeli. Jedna z oblastí, kde tato unie by měla pokročit, je eh, eh, konvergence dozorčích orgánů. To je důležité. Když se podíváte na pravomoce, které skutečně máme v této oblasti, tak nejsou tak silné, jak by měly být. Eh, ano, v minulých letech jsme udělali pokrok na single rulebook, ale méně u té konvergence dozoru. Takže bychom měli se podívat na postupy národních orgánů a posoudit je nezávisle. Děkuji, Bert Luke. Meine Frage, ich spreche auf Deutsch. Já budu mluvit německy. Moje otázka se týká také pana Henry a já se chci zeptat na zátěžové testy a jejich výsledky. Ty zátěžové testy mm, ukázaly poměrně eh, nízkou mm, kapitálovou nedostatečnost 5,6 miliard a pak eh, nedávno eh, vznikla studie hm, pana Štefana z Mannheimu a pana Haya z NYU a pana z Lozán, kteří s jinými předpoklady došli k úplně jiným veličinám, co se týče podkapitalizace. Když eh, leverage ratio, které se používá v USA, eh, tak pak by to bylo podkapitalizace 120 miliard euro a pokud by to byly tržní hodnoty, tak by to bylo 640 miliard. Takže to jsou zcela jiné veličiny. Považujete e, předpoklady této studie za falešné a proto ty eh, zátěžové testy EBA jsou, považujete za adekvátní, anebo zátěžové testy EBA e, Mm, dostatečně nezohlednila některá rizika. Mm, děkuji za tuto otázku. Ano, my jsme se zájmem četli tuto studii. E, to jsou velice eh, vážní ekonomové. Je tedy velká část vel- akademiků, kteří soudí, že kapitálová eh, požadavky by měly být mnohem eh, vyšší, že leverage ratio by mělo být významnější než rizikové požadavky a leverage ratio by mělo být mnohem vyšší, 10, 15, 20 Samozřejmě, když se posuzujete evropské banky zátěžovým scénářem s těmito cíly, tak ta čísla budou mnohem vyšší. Jako regulátoři musíme zajistit, aby evropské banky byly schopny v zátěži, při zátěži respektovat stávající regulační rámec, který jste vy a rada schválila. My můžeme jenom používat regulační požadavky eh, v evropské legislativě. To je důvod, proč je tam ten rozdíl. Také byl legitimní, eh, legitimní kritika, co se týče přísnosti těch nebo Eh, tvrdosti těch negativních scénářů v zátěžových testech, ale obvykle říkají, že to, jak je náročný ten test, eh, ukazuje, kolik kapitálu je jaksi spáleno nebo mm, ztraceno při zátěži. A máme eh, z 320 bodů, co se týče dopadu, který je stejně, což je stejné jako v zátěžových testech v USA. Takže naše zátěžové testy jsou poměrně robustní. Děkuji. Myslím, že mám ještě čas. Krátká doplňující otázka. Vy tedy říkáte, že výsledky zátěžových testů EBA mohou být zavádějící, protože Evropský parlament nestanovil správné standardy? Ne. Já plně podporuji ty standardy, které máme v regulaci. Já říkám samozřejmě, pokud chcete další úroveň bezpečnosti v legislativním rámci, pak musíte eh, tu lačku dát mnohem výš, než je mm, vyplývá ze stávajícího nařízení. Pak byste museli výrazně navyšovat kapitál systému. Ale proběhly studie na mezinárodní úrovni v Bazilejském výboru, které ukazují, že současná kalibrace je v rovnováze, co se týče bezpečnosti a pobídek poskytovat úvěry. Děkuji, pan Malis, paní Holice. Pánové, vy jste všichni zmínili technologický vývoj finančního sektoru. Děje se toho hodně ve fintech, se tak, tak, tak. Ať je to e, eh, spravodajské údaje, robo-advice, roz, další vývoj. Pane Bernardino, vy jste zmínil, že chcete co nejvyšší úroveň ochrany spotřebitele, aniž byste bránil inovacím. To samozřejmě všichni chceme, ale co tedy slyšíme z finančního sektoru je, že regulace je zaměřena příliš na instituce a nikoli na činnosti. Takže máme nerovné podmínky, vzhledem k tomu, že tam je hodně nových hráčů, Apple, Google a podobně, kteří mají stejné no, regulace jako my. Tedy jaký je váš postoj z vašich institucí? Vnímáte to? Myslíte si, že bychom se měli zaměřit na tyto činnosti? Eh, její činnost místo institucí? A další otázka na EBA a ESMA. Jako zpravodaj benchmarkům, jeden z hlavních benchmarků je Eurolibor a hodně bank se stáhlo z toho panelu. Doufám, že souhlasíte, že toto není dobrý příklad, jak byste očekávali od bank. Protože ten benchmark používají, ale nejsou, nepřijímají zodpovědnost za to, k tomu přispívat. Řešíte to s bankami? Jaký je váš názor na to? Děkuji za otázku. Všechno to souvisí s digitalizací, s velkými objemy dat a tak dále. To jsou oblasti, které se více zasahují do našeho pracovního programu. Pracujeme na těch prvcích robotických rad. ESA také do konce tohoto roku eh, vydá diskusní dokument k velkým objemovým datům. A tam bude zmíněno všechno, na co se ptáte. Myslím si, že bychom se měli pokusit o dosažení dobré rovnováhy mezi dvěma věcmi. Na jedné straně vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, na druhé straně podpora inovací. Probíhá to vlastně během no, tím celým životním cyklem produktů. Pokud se na to podíváme eh, ze strany aktivit, tak to by mohlo být jedno z řešení. Eh, naši, naše zainteresované subjekty a různé eh, organizace pro ochranu spotřebitelů samozřejmě spotřují rizika v tomto vývoji. Je potřeba vědět, kde jsou ty jednak hlavní stavební bloky a jednak kde jsou ty největší překážky, ať už jde o přídané e, příslušné nařízení a či e, praxi. Takže tomu se budeme věnovat e, v našem pracovním programu během příštích let. Bude to důležitá součást. Když o tom hovoříme například s mozkovými trusty ze strany pojišťoven, tak oni tam spatřují velký potenciál pro změnu, protože používání velkoobjemových dat má potenciál eh, zcela změnit upisování. Takže na jedné straně tady může být eh, lepší tvorba cen na základě rizik, ale na druhé straně tady také mohou být problémy s vyčlenováním určitých typů spotřebitelů. A tomu chceme se samozřejmě vyhnout. Takže bude to součást eh, našeho pracovního programu na příští měsíce a eh, roky a každopádně chceme nalézt rovnováhu mezi těmito dvěma prvky. Dovolte velice stručně k té otázce technologie. My testujeme platby, protože tam máme poskytovatele z eh, třetích stran a eh, je to také oblast, eh, kde je ostrá konkurence, takže banky mají obavy o to, zda budou muset podlehat stejným pravidlům. Jde nám o nastavení správné rovnováhy pro všechny účastníky. Obecně řečeno, myslím, že eh, se budeme muset eh, v budoucnosti opět eh, věnovat nové tvorbě definice bankovnictví. Poslední definice pochází z roku 88, 1988 a otázka je, zda vyhovuje současné situaci v souvislosti s novým technologickým vývojem. Děkuji. Pokud je účast na tom panelu a pro stanování benchmarku, tak eh, za poslední eh, roky eh, jsme byli svědky snížení asi o 50 účastníků. Bylo jich 40, nyní méně než 20. Eh, snažíme se samozřejmě přesvědčit banky, aby v padelu zůstaly, či aby se do něj vrátily. Díky novému nařízení o benchmarkingu bude možné, aby se banky účastnily. Ale bohužel eh, řada bank se panel neúčastní, a to z těch důvodů, to z těchto důvodů. Eh, ačkoliv poukazují na velké, velká rizika, tak eh, jsou účastníky ehm, kontraktů s odkazem na RIBOR. Když banky opustí eh, ten panel s tím, že jsou tam právní rizika, tak je to zvláštní, protože oni nadále využívají eh, velké kontrakty v rámci benchmarku RIBOR. Pokud jde o jasnost nařízení o benchmarku, benchmarku tak Eh, ta rizika jsou velice snadno kontrolovatelná. A to, co požadujeme, je velice snadné kontrolovat. Eh, tak lze kontrolovat příslušná rizika. Velice stručně eh, k dopadu toho mozkového trastu. Andrea a Gabriel se k tomu vyjádřili. Já bych řekl toto, ačkoliv vy i my se snažíme dělat svoji práci dobře, takže my máme ty standardy a vy děláte zákony, tak eh, stále je obtížné předjímat, jak se to bude vše využívat v budoucnosti s nástupem nových technologií. A proto je navíc důležité, abychom sledovali finanční inovace, finanční vývoj. Máme v rámci ESMA specifický tým, který se těmto úkolům věnuje sleduje, jak nové inovace bude, moci, eh, bude být možné zakomponovat do nového regulačního rámce. Děkuji. Eh, paní van Giegel? Pan van, eh, van Giegel. Několik otázek. Pane Bernardino, v souvislosti s PVC domníváte se, že je to příklad, který by mohl poškodit pověst nezávislosti našich agentur a e, jsou, měl, bylo by potřeba zpřísnit všechna pravidla v těchto agenturách vzhledem ke kodu FX. Nařízení MOIP Zdá se, že e, všechny závazky by měly být podložené. My jsme v Dubnu četli vaši studii, pan, e, Bernardino, která hovořila o, o chabém fungování toho systému. E, porušuje se právo a jaká opatření přijmete? Další otázka se týká ESMA. Pokud jde o vaši e, radu ohledně ekvivalentů, respektive rovnováhy, ta je, ta je důležitá otázka v souvislosti s Brexitem. Vy jste několika zemím, včetně daňových rájů, eh, podali, no, poskytli eh, radu, eh, která neobsahovala klíčová kritéria, například odpovědnost, limity leverage a také omezení plateb. Proč jste vy měli tato kritéria a vyvinula komise nějaký tlak, tak abyste poskytli tuto mírnou radu? A poslední otázka. Byli jsme svědky toho, že v, při vyjednávání o odlužení Itálie tady hovoříme o povinnostech uh, eh, uh, eh, konat vždycky v zájmu investorů. Sledujete skutečně Eh, dodržování eh, evropských zákonů, především eh, pokud jde o, požad, o povinnost jednat v nejlepším zájmu spotřebitelů. Děkuji, Svene. Děkuji za ty otázky. K té první. Pokud jde o to první, tak víte, že uh, uh, PVC e, není některak proti relevantnímu nařízení. Samozřejmě e, my poskytujeme rady nejrůznějším subjektům na nejrůznější témata a já si myslím, že tady to zasahuje, nebo zasahuje až za běžný výklad nařízení. Takže e, my jsme se Eh, rozhodli, že EOPA eh, nebude po dobu jednoho roku s někým v kontaktu a to by se mělo týkat nejrůznějších typů situace a to je určitě eh, v rámci toho nebo v duchu nařízení. Pokud jde o financování a důchody, se nejistě víte, že směrnice EIOPA je minimál, obsahuje minimální harmonizaci. Samozřejmě základní parametry výpočtu odpovědnosti jsou zde definovány. Je to založeno na zásadách a e, jsou tady samozřejmě možnosti pro členské státy a manévrovací prostor. My ty výpočty provádíme na základě realistických odhadů a bereme také v úvahu úrokové prostředí, což samozřejmě zasahuje do různých úrovní financování. Je jasné, že v řadě členských států, i když se tam aplikuje národní regulační rámec, tak dochází k tomu, že pokud budete brát v úvahu běžné sazby, tak to stávající financování se, z nás, se, se čtyřnásobí. A to je právě důvod, proč jsme samozřejmě vydali své společné stanovisko parlamentu, komisi a radě ohledně oznámení o pilíři 2, eh, který, které by umožnilo provádět toto posouzení. Měl by to být stimul jak sponzorům, tak členům, aby se lépe vyznali v tomto realistickém hodnocení a aby činili rozhodnutí ještě předtím, než eh, budeme muset eh, sáhnout příliš složitým eh, opatřením. Takže z evropské perspektivy, když jsme dělali, když máme tedy dělat vše, tak musíme nejprve zvýšit povědomí, to je samozřejmě problematické. Za druhé, když budeme navrhovat možná řešení na evropské úrovni, bude to také přínos. A e, nepochybně ty zátěžové testy, které provádíme, e, slouží k tomu, abychom zjistili také e, dopady těch, kdo se zasazují o prostředí, kde jsou nízké úroky. Skutečně se musíme držet těch čtyřminutových um, lhůt. Omlouvám se, ale za chvíli přijde pan Draghi. Máte 10 vteřin? Ne, tak během 10 vteřin to asi nevysvětlím, to bylo příliš krátké. Možná se k tomu dostanete během příští otázky. Díky, Brian Hayes. Děkuji, pane předsedo. Můj kolega Burhard Palc hovořil o možnosti, že EBA by se Eh, přestěhovala eh, jako nájemce buď eh, na půdu ESMA a ESMA je v Paříži, EOPA je ve Frankfurtu, buď tam nebo tam a já myslím, že by se měli přesunout do Dublinu. Určitě to nebylo, by nebylo tak daleko od Londýna. Ano, pane Enrio, vaše poznámky, ten proces teď probíhá a takže jeden z problémů toho stěhování je, já předpokládám, že to bude politické rozhodnutí v radě, ano, je to tak. A vy jste se zajímavě vyjádřil k britským kolegům. Vy jste řekl, že eh, až se to dostane do té fáze, že zástupci Spojeného království, tedy ti eh, v bordu, budou muset se zdržet hlasování o novém rulebook, eh, takže kdy budete moment? Bude to tehdy, až se uplatní článek 50? Tak to bych rád slyšel, kdy nastane ta chvíle. A pan Bernardino, my jsme vedli již velice dobrou diskuzi o EOPA, takže to nebudu se k tomu vracet. Vy správně říkáte, že eh, Připomínky EOPA jsou důležité a to především je třeba zvyšovat povědomí a především o zátěžových eh, testech. Moje otázka se eh, týká toho návrhu PEP. Já to vidím jako velkou příležitost, eh, jak mít těch, ty režimy penzijního připojištění a já se ptám, jak je to s druhým pilířem mm, penzijního pojištění? To znamená, tady přece pro spotřebitele chceme mít především jistotu, aby ty jejich investice byly zajištěné. Jak víte, umístění EBA eh, eh, je v nařízení, takže jakákoliv změna eh, sídla EBA, tak o tom si rozhodnou zákonodárné orgány, tedy rada i parlament, ne my my bychom se neměli vyjadřovat, kromě toho, co jsem zmínil tady. Spíš já jsem zmínil to načasování, než tu otázku e, sídla. A teď, eh, pokud jde o britské kolegy, ano, rozhodnutí o evropských agenturách je zakotveno v zákonech. Od toho se nemůžeme odchýlit. A samozřejmě musím říci, že u nás panuje velice dobrý duch spolupráce mezi britskými kolegy a dalšími kolegy a tady jde o to, aby ty rozhodovací procesy nebyly nějak narušeny kvůli vyjednávání. A pokud je o jakékoliv změny, opět opakuji, o tom musí rozhodnout zákonodárné orgány. Děkuji. Ano, ano, ano, určitě. Já na to říkám ano, je to skutečně možné. E, abychom eh, vytvořili takový eh, rámec pro ty eh, přeshraniční penzijní plány v Evropě. Ano, mm, mm, takže samozřejmě teď zatím ten rámec se brání tomu přeshraničnímu typu podnikání a pokud jde o tady není žádný důvod, abychom neměli komplexnější rámec, který by se týkal příspěvků do penzijních fondů, do fondů. A takže samozřejmě my máme určité náměty, které dáme na stůl a bylo by to zajímavé, abychom v příštích měsících o tom diskutovali zde v parlamentu. To je taková příležitost určitě. Příležitost tu je, pokud je o tyto fondy a určitě to eh, i jak si v Evropě zacelí eh, eh, tu mezeru v našich penzijních systémech a sníží se i náklady. Jako díky eh, tomu, že se zvýší eh, jak si ten objem, ty, ty dimenze tohoto pojištění. Děkuji, Eva Kajli. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou lze skonstatovat, že eh, čím více chceme změny, tím více je to stejné. Ano, někdy to vypadá, že se věci vůbec nemění. Orgány dozoru Eh, plní těžké eh, úkoly, protože je třeba měnit kulturu dozoru, tak jak existuje v členských státech, ale já to vidím z periferie, tak tam eh, to, ten systémy selhávají. Já mám takový příklad v Řecku. My máme nesystémovou banku Atika, která, kde hm, v podstatě stávající vláda Eh, se snaží převzít mm, banku pod politickou kontrolu. Asi to víte, eh, tyto příklad, případy znáte. A i Bank of Greece, centrální banka, i tam oni eh, útočí na guvernéra a mm, politický tlak je vyvíjen na centrální banku. A to tato banka změná, tam má obrovský objem nevýkonných eh, nebonitních úvěrů a i dokonce úvěrů, které poskytly politickým přátelům eh, eh, vlády bez zajištění. A to zvyšuje otázku problém operačního, operativního rizika. A to je jasný příklad, jak to provozní riziko se vlastně stává hlavním rizikem kvůli tomu, že tam není žádný dozor nebo v bankovnictví neexistuje dohled. A to potom, za to potom platí daňoví poplatníci, protože musí se konstantně rekapitalizovat banky. Ano, takže když krachnou banky, tak to v podstatě je, e, znamená, že selhaly vlády a dohled, dozor. Proto dozor se musí zlepšit, musí to zlepšit i evropské orgány, i se musí zlepšit kvalita společných orgánů dozoru bez politických vlivů a bez politických tlaků, což se stalo již e, zvykem a je třeba, e, takže je e, zbavit těch toxických produktů. Mám o té otázku na pana Enriu. Já se ptám, zdali EBA, EBA leží na e, srdci i kvalita řízení některých bank a máte nějaké konkrétní plány, jak řešit e, ty neakceptovatelné intervence ze strany e, vlád, pokud jde o poskytování úvěru? Mám ještě čas. Ne, ne, a ne. Ano, já vím. Takže a SSM, myslíte si, že bude mít další kompetence pokud jde o řízení, takže prosím, odpovězte za minutu na všechny ty otázky, jenom tady mě jde o EBA především. Jde mi o EBA. Otázka řízení, governance, hm, to je velice relevantní otázka v tom smyslu, že eh, především v těch menších bankách, eh, tak tam ve většině případů právě to řízení způsobilo eh, selhání a krachy bank. My vydáme eh, nové hlavní směry, nové guidelines, které se budou eh, zabývat řízením bank. To bude hlavní nástroj, který budeme používat v této oblasti. A také musím říci, že co se týče mm, tak vaší kritiky na adresu dozoru, v některých eh, případech i vytvoření SSM a bankovní unie a e, to, že budeme mít smíšené týmy, které budou z různých zemí a podle mě to hodně sníží právě to riziko, na které jste poukázala ve vašem příspěvku. Děkuji, Burkhard Balc. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na všechny tři eh, předsedy a to, eh, co se týče hlasování rozpočtu ESA. Eh, tento výbor se zasazoval za to, aby ehm, se mohla plnit svůj mandát eh, příslušným způsobem a stanovit příslušné priority. Toto požadujeme už několik let, proto se chci zeptat, jaké zlepšení jste přijali v vašich, v vašem úřadu, aby um, stanovení standardů zůstalo předmětem mandátu a kde vidíte další e, nutnost jednání a možnosti dalšího jednání. Co je důležité jako reakce na komentář eh, o potřebě větší transparentnosti, tak my zajišťujeme dialog z Ekon. Součástí toho je, jsou bílé knihy. My jsme měli dlouhé diskuse o možnosti možnostech sdílení návrhu dokumentu a prohlášení. My jsme se shodli, že bude potřeba, že bude uži, že je třeba užitečné mít eh, tedy ústní interakci a také bílé knihy. Pak e, eh, pravidla pro důvěrnost, Některé dokumenty jsou, to jsou stále dokumenty ESMA, neměly by se distribuovat dříve. My jsme zvýšili interní požadavky na důvěrnost a zajistili, že budou dopady, pokud eh, identifikujeme nějaké úniky, ať mm, mezi zaměstnanci, tak členy představenstva. Já souhlasím se Stevenem, co se týče priorit Pane Mbalt, samozřejmě, když se podíváte na naše priority v tomto prostředí s nízkými úroky, tak konvergence dohledů je první pro překonání těch problémů, které tady padly. My pracujeme v řadě zemí na periferii ve východní části Evropy, tam posuzujeme dohled, revize rozvah, Rumunsku, Bulharsku, toto je skutečně konvergence dozoru zvyšování standardů na evropské úrovni. Dále ochrana spotřebitele, to je samozřejmé. E, to jsou všechny ty záležitosti zátěžových testů. My prioritizujeme podle mm, těch e, zadání tady e, také z parlamentu a vždy rádi s vámi projednáme priority. Já nemusím dodávat mnoho Eh, k tomu, co už není prioritami. Samozřejmě eh, rozpočtové škrty nejsou neutrální. My jsme se museli eh, rozhodnout, co bude menší prioritou. Vedle tedy odkladu mm, některých doporučení neposkytujeme informace o tom, co vám dáváme. My jsme snížili počet dohledových kolegií, my snižujeme stavy tam také e, ambice v oblasti školení a vzdělávání, což je škoda, protože to je oblast, která je důležitá aby e, pro zajištění toho, aby naše e, doporučení se v praxi aplikovala. To je bohužel oblast, kde snižujeme naše ambice. Pervans Bereš, poslední otázka. Ano, moje otázka je na pana Bernardina. Jak víte? That's a good habit, I should to the right, not to the left. Don't try to influence me. Um, ma question s'adresse Moje otázka je určena panu Bernardinovi. Jak víte, my jsme odmítli RTS, které jste připravili. Eh, proto aby spotřebitel měl k dispozici informační materiál, když si koupuje strukturální, strukturované produkty. V této oblasti jsme dostali hodně různých argumentů proti RTS. Je zbytečné říkat, že některé z nich eh, zrovna eh, mm, mm, mm, nejsou argumenty, které zrovna u nás nejsou prioritní, jako co e, říkají různé agentury a podobně. Ne, nám jde o to, aby spotřebitel byl korektně informován a já jako odpovědná, jako vy, jako e, osoba odpovědná, tak e, nesete velkou odpovědnost tady a já se ptám, Zdáli chcete odložit veškeré ty předpisy od jeden rok. My v parlamentu se snažíme všechno urychlit a jste připraveni tedy uh, Eh, nejprve se snažit snad nějak odmítnout to, co řekl parlament ve svém usnesení a chcete urychlit eh, tu opravu, tak aby spotřebitel měl tu dokumentaci k dispozici. To znamená, vy nemá, vy, já se tady ptám, tady máte ještě 6 měsíců, abyste změnili svůj návrh RTS. Situace je relativně jistá. Ta, eh, je to na komisi, aby se rozhodli, co s, udělají s tím odmítnutím ze strany parlamentu. My věříme, že ta práce, kterou my děláme, co se týče otázek, odpovědí a e, toho, co je v RTS, to lze použít, A abychom to relativně tedy e, rychle přizpůsobili k tomu, co říkáte. Měli bychom všichni se snažit o žádné mm, změny v RTS, abychom překonali to, co je ve vašem návrhu a společně také z důvodu praktičnosti, abychom um, tedy se rozhodli za tomu, kdy to implementovat. Jasné, že to nemůže být mělo první příštího roku. Mělo by to být ale co nejdříve, abychom nestratili momentum. A to je velmi důležitý prvek. To byl velký úspěch pro spotřebitele v celé Evropě. Komise, parlament a samozřejmě rada je eh, zajistí techno, technické doporučení a také samozřejmě musí být politická vůle. Děkuji. Když jsme eh, naší rezoluci eh, zmínili quick fix, tedy rychlé řešení, tak očekáváme rychle, rychleji než za rok, pokud to bude třeba. Mm, děkuji, že jsem mezi vás mohl přijít, děkuji za, nebo že jste přišli, děkuji za uh, spolupráci. Doufám, že ta spolupráce bude pokračovat i v příštích měsících. Děkuji. Colleagues, we should immediately move to the vote. Kolegové, měli bychom přejít k hlasování. Posaďte se, prosím. Začneme testem. Pervan Beneš nemá hlasovací kartu, takže minus jeden za socialisty. Hlasujte, prosím. Kolik nás je? Takže ještě jeden hlas. Dobře, takže začneme návrhem eh, ústního dotazu. Původní text, kde je pro, proti, přijato. První otázka, pro, proti, přijato. Otázka dvě, pro, proti, přijato. Tři, pro, proti, přijato. Text jako celek pro, proti, drželi, přijato. Návrhu rezoluce odstavec 1 původní text, kde je pro, proti, přijato. Nyní přejdeme k návrhu, pozměňovacímu návrhu 7 ve dvou částech s ústním návrhem části 1, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato, část 2, Ústní návrh Advance Penis pro, proti, drželi přijato. Návrh 8, kde pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 9, pro, proti, zdrželi přijato. Odstavec 4, původní text, pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis A, s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti zdrželi přijato, kompromis B ústním návrhem, kdo je pro, proti zdrželi přijato, návrh 14 pro, proti zdrželi zamítnuto, 16 pro, proti Ověříme návrh 16, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato kvůli mm, dalšímu hlasování Pervan Špereš. Návrh 17. 15. Staženo. Přejdeme k když původní test před předem byl 18 pro, proti, zdrželi přijato. Věříme. To je hlasování. Končím hlasování. Přijato návrh 19. Kdo je pro? Proti? Přijato. Odstavec 9. Původní text pro? proti, přijato, odstavec 10 pro, proti, že přijato, budeme hlasovat an blok ty citace, všechny citace pro, proti, že přijato, dále odvodnění A, pro, proti, přijato, B, pro, proti, že přijato, C, pro, proti, že přijato, Návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 3, pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 4, pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 5, pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 6, pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Eh, recital E, původní text pro, proti, přijato, recital F, pro, proti, drželi, přijato. Jmenovitě k textu eh, byl pozměněn, otevírám hlasování. Končím hlasování. PP ještě jeden navíc, SND jeden navíc, končím hlasování. 35 mm, pro, dvě, dva se zdrželi, takže velká většina rezoluce je přijata. E, to je jasný signál 9. Nyní vítejte Mario Draghi, předseda ECB. Že to stačí. Vítejte v Evropském parlamentu třetímu měnovému dialogu. Poslední byl 20. 1. června ECB monitoring se nemění, e, rozhodnutí přijaté v březnu, politická opatření na podporu financování a podpoře e, očekávaného hospodářského oživení, které se očekává. Nicméně mm, rizika poklesu jsou významná, především po britském referendu. My chápeme, že nákupy aktiv budou pokračovat eh, po břez 17. březnu do té doby, než mm, přizpůsobení, udržené přizpůsobení inflace podle cílu ECB proběhne. Pan předseda Draghi eh, bude prezentovat perspektivu ECB k ekonomickému vývoji a zaměří se přitom na ekonomické finanční důsledky Brexitu. Také bude hovořit o dvou tématech ko- vybraných koordinátory EU. Eh, především stav fragmentace finančních trhů v eurozóně a eh, důvody měnové politiky eh, s negativními a nízkými výnosy na dlouhodobých, dlouhodobých úvěrů. V těchto dvou bodech jsme udělali nějakou přípravnou práci s přispěním expertů. První problém fragmentace, ehm, ehm, nekonvenční měnová politika ECB snížila fragmentaci, především divergenci bankovních trhů, vysvětluje eh, rozdíly základů. druhé, bodu. Tam některé, dokum, některé studie ukázaly, jak dlouhodobé výtrend výnosů eh, vlastně začal před současnými ekonomickými problémy. Je to výsledek kombinace různých faktorů. Eh, mm, pok, například poklesu mm, úrokových sazeb, které mají centrální banky nízký vliv a jsou eh, politika ECB ovlivňuje eh, tržní sazby, aby byly konsistentní s neutrálními sazbami a nedošlo k dalšímu deflačnímu tlaku a tím eh, zajistila plnění svého mandátu cenové stability. Samozřejmě nesmíme podceňovat potenciální riziko dlouhodobých eh, nízkých výnosů z úrokových sazeb a proto je nutné se podívat na strukturální proces za tímto procesem. To znamená, jak řekl jeden prominentní člen předsedenstva, řešení strukturálních otázek a řešení eh, fiskálního, eh, hodného fiskálního postoje pro eurozónu. Takže máme celou řadu zajímavých témat k diskusi, velká očekávání od vás a předám vám, vám slovo, pane předsedo. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, členové hospodářského a měnového výboru, dámy a pánové. Jsem velice rád, že před vás opět eh, mohu předstoupit eh, méně než týden před významným výročím Evropského parlamentu. Před 40 lety eh, se podepsal zákon o přímých volbách a nyní se na vás obracím jako na přímé zástupce evropských občanů. Evropané volají potom, aby naše instituce vnesly do jejich každodenního života hmatatelné výsledky. Na tuto žádost musíme zareagovat akcí a musíme také uplatnit veškeré své schopnosti a kompetence. Proto jsem mezi vás dnes přišel. Chtěl bych ještě jednou zdoraznit význam Evropské centrální banky. Ta, ta je zodpovědná vůči evropským občanům. Chci s vámi také hovořit o tom, jak Evropská centrální banka eh, koná v zájmu naplnění svého mandátu, který byl demokratickým způsobem svěřen. Z toho důvodu se nejprve podívám na stav obnovení a zotavení eurozóny a na politická opatření. Na žádost tohoto výboru se také zmíním o podmínkách finančních trhů v eurozóně a také budu hovořit o vývoji integrace finančního trhu. Očekáváme eh, mírný eh, trend v ve zotavení eurozóny. Informace svědčí o tom, že naše ekonomika na úrovni EU odolává nejistotám globálního světa. Původní dopad eh, hlasování o výstupu Spojeného království z EU eh, nebyl některak dramatický. Zároveň se očekává e, snížení e, růstu exportu. Ruku v ruce s dalšími faktory e, se zde počítá s, se snížením rizik pro vývoj evropského hospodářství. Skutečný růst HDP by měl nárůst o 1,7 a o 1,6 v v jednom z každém z následujících dvou let. Inflace je nadále na nízké úrovni. Obráží v pokles cen ropy a také nízký růst mest. Roční inflace má být letos 0,2 a zvýší se o 0,1 v příštím roce. Bude také záviset na eh, vývoji cen ropy. Pokračující hospodářské zotavení by mělo nadále zvyšovat inflaci až na 1,6 v roce 2018. Na základě eh, těchto údajů eh, se snažíme přijímat adekvátní opatření. Podmínky pro půjčky domácností a společností se zjednodušily. Tím se také zvýšila, zvýšily celké útraty, agregované útraty. Naše politice usnadňují e, přijímání úvěrů. Jsou tady podněty. Chceme také snížit náklady na financování reálné ekonomiky. V červnu tohoto roku a také minulý týden jsme provedli první dvě operace, eh, které se týkají eh, dlouhodobých finančních operací. počítáme s dalšími dvěma operacemi, které se uskuteční v prosinci a březnu. Mají zvýšit poptávku. Tyto operace by měly na pomoci bankám zajistit dlouhodobé financování a také vytvoření příznivých podmínek pro jejich eh, zákazníky. Komponenty eh, zjednodušování eh, úvěrové politiky, ať už je to asset-backed securities nebo cover bond, a další programy by měly být součástí naší měnové politiky a přímo sníží financování, náklady financování. ABSPP, Asset Backed Securities Purchase Program a Recovery Bond Purchase Program zachovávají eh, náklady na financování bank na stejné úrovni. A sektor Purchase Program přímo snižují náklady a zvyšují eh, disponibilitu financování pro eh, nefinanční korporace. Dovolte, abych zdůraznil v tomto ohledu, že CSPP těží nebo je, je eh, přínosný nejenom velkým společnostem, které mají přímý přístup na trh s obligacemi, ale umožňuje také fungování menších společností. Ty totiž mají nyní možnost získávat více dluhopisů a tím pádem eh, poskytují větší prostor na v rozvaze eh, velkých bank. Celkově řečeno, Eh, náš výhled ukazuje na, tom, na to, že budeme nadále poskytovat eh, účinný, účinnou podporu všem subjektům. Podmínky pro financování však také eh, musí mít reálný základ. A proto řídící rada bude nadále monitorovat rozvoj na finančních a kapitálových trzích. Chceme zachovat eh, podstatný objem eh, finanční podpory, který je eh, součástí našich prognóz a který je zapotřebí pro zajištění toho, aby ehm, inflace byla pod 2% ve střednědobém výhledu. Chceme využít všech nástrojů, které máme k dispozici v rámci svého mandátu. Jsem rád, že jste se dnes rozhodli diskutovat o fragmentaci finančního trhu v eurozóně. Vzpomínám si, že se, že se o tom hovořilo před dvěma lety na tomto výboru. Tehdy jsem hovořil o dopadech um, snižování základních sazeb ECB, které se tehdy lišily. Vzhledem takto, když to porovnáme s, se situací na podzim 2012, tak dnes je situace mnohem lepší. Fragmentace frančního trhu výrazně klesla. Podmínky pro financování firm a domácností se výrazně zlepšily, a to napříč celou eurozónu. Především snížení eh, hlavních eh, úrokových sazeb ECB se změnily a fragmentace e, nákladů no, na financování také se snížily. Uvedu příklad. Mezi říjnem 2012 a červencem 2016 indikátor celkových nákladů na financování klesl na 287 základních bodů v Portugalsku a 200 bodů v Itálii ve srovnání se, se 117 základními body v celé eurozóně. Podobný jev eh, byl zaznamenán v oblasti malých a středních podniků. Ty výrazně těžily ze zlepšených finančních podmínek a snížené fragmentace. Výsledkem to rozpětí eh, mezi malými a velkými eh, půjčkami byl podobný v červenci 2016 eh, ve všech zemích. Bylo to 135 a 130 a 135, 135 bodů, což je situace, kterou jsme tady neměli od jara 2011. Překonali jsme eh, problémy fragmentace, ale objevily se nové, kterým musíme čelit. Prostředí nízkých úrokových eh, sazeb je jedním z nich. Nízké sazby jsou symptomem hospodářské situace, v níž žijeme. Obrážejí trendy malého růstu a také makro, makromické oslabení, které je výsledkem krize. Peněžní monetární politika ECB přispěla k omezení negativních dopadů na globální a evropské úrovni. Snížil, podařilo se nám snížit uh, dopady inflace. Chceme zachovat eh, úrokové sazby, které by zajistily dlouhodobě růst. To znamená, že ostatní eh, političtí aktéři se také eh, musí podílet na fiskální a finanční politice. Ta přispěje ke zotavení hospodářství a zvýší ekonomický potenciál eurozóny, tak jak jsem o tom hovořil v červnu. Mezitím prostředí nízkých úrokových sazeb Eh, dopadlo na hospodářské subjekty. Je potřeba toto všechno monitorovat. Určitě jste se o tom dneska eh, bavili s předsedy evropských eh, orgánů dohledu. Velice rád budu pokračovat v této diskusi a rád zodpovím vaše otázky. Dalším úkolem, který před námi stojí na základě nedávného vývoje, je dopad Brexitu. hospodářský výhled bude záviset e, na tom, e, jak dopadne e, následující vyjednávání. Doposud ekonomika eurozóny byla odolná, ale díky nejistotám musíme počítat s riziky. Bez ohledu na vst- tahu bez ohledu na ten vztah, který se vytvoří mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím, je na důležité, aby byla respektována integrita jednotného trhu. Jakýkoliv výsledek by měl zajistit, aby e, všichni účastníci dodržovali stejná pravidla. Obecně řečeno je důležité zajistit, aby Evropská unie splnila očekávání svých občanů a zde je potřeba tří uh, akcí, tří oblasti, nebo zde jsou tři oblasti, kde musíme být akční. Uh, jednak uh, nové společné evropské projekty by se měly zaměřit uh, na uh, bezprostřední obavy a potřeby lidí. To znamená, že se musíme zaměřit na migraci, bezpečnost a obranu. Za druhé, aby další evropská integrace byla reálná a přijatelná, je zapotřebí důvěry mezi národy a lidmi. Abychom tuto důvěru podpořili, eh, musíme eh, zajistit eh, respektování dohodnutých pravidel. V naší hospodářské měnové unii Eh, je podstatný rámec hospodářského dohledu, tak abychom se vyhnuli nerovnovážnostem. Aby eurozóna mohla vzkvétat, je zapotřebí akcí na straně národních vlád, eh, které musí podpořit růst, snížit nezaměstnanost a dát pravomoce jednotlivcům. Za třetí, naše hospodářská měnová unie bude nadále zranitelná, pokud se nám eh, nepodaří dokončit eh, projekty integrace, které jsme započali. A proto musíme především eh, dokončit bankovní unii a rozpracovat ambiciozní nebo začít budovat ambiciozní um, unii kapitálových trhů. Evropský parlament sehrál klíčovou úlohu při vytváření této bankovní unie a má také důležitou roli eh, při zajištění rychlého eh, pokroku, pokud jde o příslušné legislativní akty, které se nyní projednávají jakožto součást eh, mm, vyjednávání o bankovní unii a agendě společné kapitalové unie. Takže tolik z mé strany a je jasné, že pokud se nám podaří dosáhnout pokroku v, této, v těchto oblastech, tak posílíme hospodářskou měnovou unii. A ještě mám ještě několik uh, slov na závěr. Můj kolega Carlo Acelio Campi řekl v parlamentu v roce 2005 toto. Euro je největším projevem jednotné vůle evropských občanů a jednou silou politické integrace. A skutečně politické závazky, eh, které eh, jsou základem jednotné měny, eh, byly pouze potvrzeny krizí. Obavy o bezpečnost, včetně hospodářské bezpečnosti, jsou nadále na předním místě. Nemůžeme jednoduše čekat na lepší časy. Musíme obnovit své úsilí pro zajištění toho, aby hospodářská a měnová unie nabídla ochranu a prosperitu. A ECB v tom se hraje svoji, svoji roli. Tolik z mé strany. Děkuji. Děkuji, že jste připomněl to 40. Eh, výročí Um, vlastně přímých voleb eh, do Evropského parlamentu. Máme tady evropské občany, kteří jsou přímo eh, zastupováni Evropským parlamentem a poté tady máme také eh, zastup zastupování prostřednictvím dalších institucí. Je důležité zdůraznit tuto přímou participaci evropských občanů na vládnutí prostřednictvím tohoto parlamentu. Takže děkuji pěkně a nyní pan Bas jakožto první řečník. Děkuji pěkně, pane předsedo. Pane předsedo, um, jsem rád, že jste přišel uh, znovu na náš pravidelný dialog. Um, Vzhledem k britskému eh, referendu, poslední, když jste tady byl, tak bylo před námi. Teď už uplynulo několik měsíců a dopady eh, výstupu Británie z EU se ještě stále těžko předvídají. Vy jste eh, řekl několik věcí k tomu, ale když se podívám na poslední eh, hospodářskou zprávu, kterou jste zveřejnili jako ECB, tak Evropská Eh, banka přiznává, že Brexit oslabí mm, ekonomické, může, nebo může oslabit ekonomické výsledky eurozóny. Takže co chcete v tomto udělat? Protože jsme teprve v počáteční fázi. Další bod, to už je také možná příprava na vaši návštěvu v Bundestagu eh, ve středu v Berlíně. Eh, to je dodržování eh, nízkých úrokových sazeb. Já se ptám, kolik mých kolegů během letní pauzy nebyli nejenom na pláži, ale eh, setkávali se s lidmi, mm, s střadateli, zástupci soukromých zdravotních pojišťoven, malých bank já jsem vždy sly, všude slyšel kritiku uh, držení nízkých úrokových sazeb. Proto se ptám, jak by eh, to mělo jít dál. E, nejenom pro evropské občany, tak také pro evropské úvěrové instituce. Na setkání centrálních bank Noaker eh, kritizoval eh, strukturální reformy. Eh, podle mého názoru to nutí ECB, aby dělali ještě víc, i když by to bude spojeno s vedlejšími účinky. Myslíte si, nemyslíte si, pane předsedo, že musí jít o to, aby měnová politika se normalizovala a byly přijaty další opatření mm, proti vedlejším účinkům se jeví eh, spíše kontraproduktivní. Jak to vidíte vy? Oh, thank you. Thank you for your question. First, uh... Děkuji, děkuji za tuto otázku. Za prvé, první část vaší otázka, jaký je ekonomický dopad britského referenda? No, Eh, okamžitá reakce finančních trhů bylo, že v zásadě mm, byly docela eh, odolné. Také i si myslíme díky eh, té přípravě té centrální banky na obou stranách kanálu, Bank of England a my jsme zajistili, aby podmínky na trhu byly takové, aby nedošlo k žádným traumatizujícím vývojům. Mm, a takže Eh, eh, aby nedošlo eh, ke zvratům v ceně aktiv. A reálná ekonomika také do posud celkem odolávala. Co to pro nás znamená? Alespoň z krátkodobého pohledu, jak finanční trhy, tak ekonomika v podstatě odolali té situaci po referendu. Ale jaké budou dlouhodobé, střednědobé důsledky? to je horší předvídat teď, poněvadž to bude záviset na eh, délce času, jak to dlouho bude trvat vůbec, aby se eh, nová situace vyjasnila. A samozřejmě výsledek vyjednávání bude důležitý a také nejdůležitější bude politika, kterou Eh, Spojené království přijme, tedy i eurozóna, jako politiku přijme. Takže úplně jsou klíčové eh, eh, podmínky, které podmíní ty střednědobé důsledky, takže to budeme sledovat. Je velice evidentní, že hm, čím delší bude ta nejistota, pokud je o finální výsledek, tak hm, a mm, tím tedy ty důsledky budou důležitější poté a to již vidíme a mm, nevidíme to tak tolik tady, ale samozřejmě to je mm, a naši samozřejmě osud Spojené království bude mít dopad na evropskou ekonomiku, to je jasné, co nám říkají experti. Co s tím můžeme udělat? Věděli jsme hm, a nedávné projekce nám ukázaly, že my jsme trochu změnili naše projekce, pokud jde o infla, výhledy inflace a růst, ale e, ta, hm, ta revize byla skutečně minimální, e, takže e, efekt měnové politiky v podstatě již mm, je zde a my ne, nepocitujeme žádnou potřebu, abychom šli za, abychom ještě něco k tomu doplňovali. Samozřejmě, jak jsem řekl v tom prohlášení, eh, eh, ty projekce, ty výhledy, eh, samozřejmě ty i zahrnují tu podporu, politickou podporu, která zde je. A další faktor je naše mm, rozhodnutí v měnové politice. Ta nebyla zcela implementována, protože, jak jsem řekl, ještě mm, nás čeká cesta. A vlastně o čem jsme již rozhodli, tak to zatím není vyčerpáno. To je, je teprve, jsme na cestě. Vaše otázka k úrokovým sazbám. Vidíte zde za prvé musíme akceptovat fakt, že nízké úrokové sazby nejsou pouze eh, eh, efekt rozhodnutí centrálních bank. To je symptom, to je symptom, symptom nízkého růstu, to je symptom eh, dlouhodobého nízkého růstu, nízké činnosti. A proto se ty eh, sazby musí k tomu přizpůsobit. A za druhé, když se podíváme po světě, tak vidíme, ano, vidíme, že eh, hodně zemí, hodně států má eh, negativní sazby, ať jsou to Švýcarsko, Dánsko, mm, Japonsko, ale i když nejsou, třeba když nejsou negativní, tak mm, na trhu jsou. A to je situace, která již trvá, především v těch zemích, které e, začaly e, s tou kvantitativní expanzí e, již před námi, před mnoha lety. A za třetí, bylo to efektivní? Byla tato politika efektivní? Máme všechny důvody si myslet, že ano, že byla velice efektivní. V tom smyslu lze říci, že Eh, naše měnová politika možná nikdy nefungovala lépe a funguje dobře i teď. Změny v sazbách a v politikách, eh, tak eh, ty se dostaly do reálné ekonomiky a mm, spready se snížily a zhruba řečeno to bylo velice efektivní. I vidíme různé objemy úvěrů, ty rostou každý měsíc, již dva roky rostou. A také i tyto objemy, jak vidíme, jsou určeny podnikům malým, středním, a takže i ve smyslu objemu, takže zde již neexistuje takový velký rozdíl mezi těmi objemy úvěrů pro velké firmy a pro malé střední podniky. Zhruba řečeno, naše zkušenosti jsou pozitivní. Je pravda, že Eh, drobní střadatelé jsou penalizováni stávajícím, eh, stávající situací. Ale na druhé straně také platí, že když třeba někdo si chce opatřit hypotéku na dům a podobně, no tak z toho profituje z této situace. A hrubé odhady nám ukazují, že eh, výdaje na půjčky, na úvěry, v podstatě eh, ty kompenzují to, že ti střadatelé zase eh, tratí na těch ziscích, na úrokových ziscích. Já se omlouvám, že mluvím déle asi. No, jestli chcete, tak tady skončím. No, dobře, vrátíme se k tomu. Ano, prosím. Dobře, Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, vy jste řekl, že vzhledem k Eh, politice eh, toho eh, quantitative easing centrální banky, tak že ostatní tady nedrží krok a že je třeba tedy i pracovat na strukturálních reformách, na rozpočtové politice. To a teď pokud jde o tu rozpočtovou politiku, takže mohl byste k tomu více říci, co očekáváte za stávajícího kontextu i v těch vašich odpovědích Eh, vzhledem k tomu, jak by měly by vypadat vyhlídky po Brexitu, tak vy jste nezmínil tuto myšlenku třeba eh, eh, rozpočtu eurozóny jako nějakého proaktivního hm, elementu, který by i šel rukou v ruce s politikou quantitative easing centrální banky. Minulý týden ve Frankfurtu ve, ve čtvrtek kdy eh, se před výborem o na systém a systémových rizik, tak vy jste hovořil o tom, že v bankách je nadměrná kapacita. I eh, vzhledem k tomu, že eh, ta konkurence, kterou generuje, znamená náklad na, nátlak na marže bank a vlastně i to škodí kvalitě bankovní architektury v Evropě. Můžete nějak rozvinout tuto myšlenku, kterou jste zmínil ve Frankfurtu minulý týden? Yes, thank you. Um, it's quite, it's... Děkuji. Myslím, že je jasné, že další politiky by měly doplňovat eh, naše akce v oblasti měnové politiky. Měli bychom využít veškerých přínosů stávající měnové politiky. V podstatě jde o toto. Pokud budeme mít správnou politiku, tak poté ta celková doba během eh, které ehm, se projeví expanze měnové politiky, se zkrátí. Ta efektivita bude delší, ale všechno to bude něco stát, to je zcela jasné. Je jasné, že velice nízké úrokové sazby po dlouhou dobu mají vedlejší účinky. Především mají dopad na finanční stabilitu. Na tom skutečně velice záleží. A také je důležité uvědomit si, že nízké úrokové sazby mají dopad na sociální a hospodářské prostředí. Pokud se budou aplikovat jiné politiky, tak ty vedlejší dopady budou nižší. Vy jste mi připomněl fiskální a strukturální politiku. Pokud jde o fiskální politiku, jsou zde dvě hlediska. Jedním z nich jsou fiskální politiky různých států, k tomu se dostanu později, ale vy jste se ptal na rozpočet EU. Má to i druhou stranu mince. Prodloužení EFSI, to je také věc k zamyšlení. Pak tady máme také záruky financování pro malé střední podniky. Měli bychom dokončit jednotný trh. Pokud jde o evropský rozpočet, tak ten by měl být znovu zvážen v rámci víceletého finančního rámce. Jistým způsobem by mohl na pomoci růstu. mohl by možné eh, nasměrovat výdaje směrem, který by zvýšil produktivitu, ať už je to výzkum, rozvoj či vzdělávání. Takže tolik má odpověď na to, jak využít rozpočtu EU. Samozřejmě i státy by k tomu mohly přispět ze svých národních rozpočtů, ale k tomu se třeba dostaneme později. Evropské banky, a není jich málo, mají obecný problém se ziskovostí. Je proto několik důvodů, proč jsou méně e, ziskové než e, banky ve světě. Je to především nadměrná kapacita. Je totiž velké množství bank, které najdete téměř všude v eurozóně. Znamená to tedy, že je tady konkurence a zároveň zde dochází k duplicitě korporátních struktur. Zároveň eh, poměr nákladů a příjmů jsou úplně někde jinde, než je tomu v případě bank jinde ve světě. Obecně řečeno, iniciativy, které by umožnily a způsobily konsolidaci v bankovním odvětví, mají svůj význam. Ale opatrně. Pokud řekneme overbanking, čili nadměrný počet bank, tak eh, skutečně tím máme na mysli Eh, příliš vysoký počet bank nebo příliš vysoký počet zaměstnanců pracujících v bankovnictví. Uvedu příklad. Existuje, existují stovky malých bank, které odvádějí vynikající práci při službách svým klientům. A to samozřejmě nechceme narušovat. Existují však ale také banky, eh, které by bylo možné skonsolidovat z hlediska jejich ziskovosti. Takže nemůžeme se vydávat nebezpečí tím, že bychom eh, říkali věci, které mohly, mohou po každé znamenat něco jiného. S tím bych byl opatrný. Děkuji. Děkuji, Sandr Luns. Dobré odpoledne, pane Draghi. Dovolte, abych se podrobněji zeptal eh, na fiskální politiku. Zdá se, že to je eh, nová sborová píseň v rámci evropské politiky. Já jsem si vyslechl, co říkali světoví lídři v Číně. Pokud sledujete média, tak všichni analytici se tohoto zborového zpěvu účastní. Téma je nová fiskální politika. Víme ale, že řada vlád se potýká s nedostatkem peněz. Jedním z opatření je tisk nových peněz. Vám tři otázky. Vy jste uvedl, že budete využívat všech Eh, nástrojů, které máte k dispozici v rámci svého mandátu. Domníváte se, že programy pro eh, financování eh, měnové politiky jsou v pořádku? Máte v Máte nějakou studii, která by tyto programy pro financování měnové politiky přibližovala? A za třetí, jaké jsou výhody nevýhody takových programů nebo takového programu? Děkuji. Děkuji, moje odpověď bude neobvykle krátká. Je to ne na uh, odpověď na obě otázky. Jaká byla první otázka a co byla ta třetí? Uh, vím, že ty uh, problémy uh, nejsou kompatibilní s ruským, ani že jste nestudoval problémy s um, financovaných programů a jaké jsou výhody a nevýhody v těchto programů. My jsme o tom nikdy nemluvili. Takže nemáte, nemáte názor na ty um, many financování. Problémy financování politiky. Toto se nikdy ne, nediskutovalo. pokud mohou využít zbytek svého času. Eh, QE. Jak normalizovat politiku ECB? Abychom se mm, vyhnuli vytváření těch ranovej úvěrů, jak eh, to udělat bez problémů na trhu s oblibakcí. Potřebujeme sovereign default v Evropské unii, než můžeme měnovou politiku, anebo by to bylo kontraproduktivní podle vás. A já mám další otázky, jestli to bude potřeba. No, možná, je to bude potřeba, protože ta odpověď nebude už tak krátká. My jsme nikdy nemluvili o exit strategiích. Pokud víme, mm, co se týče, nebo možná, ale nevidím vazbu mezi exit strategií a e, sovereign restrukturizační mechanismus. Ten druhý je v podstatě v pokročilé fázi ekonomické unie, což není fáze, ve které jsme. Děkuji. Poslední otázka. Ve vašem úvodu jste zmínil, že tedy Evropa potřebuje větší integraci a větší spolupráci v oblasti migrace, bezpečnosti a obrany. Moje otázka je, jak tato doporučení souvisí s mandátem Evropské centrální banky. Tak, to je komplexní otázka. Point is here is the integration should integrace by měla reagovat na potřeby občanů. O to jde. Doposud, mm, do doby před několika lety, tato reakce souvisela, tedy úspěšně byla spojena s vytvářením nových institucí. A nyní, a to je velmi důležité pro Euro a centrální banku, že to cokoliv se děje, řeší potřeby občanů a pokračuje v integraci nenutně vytvářením nových institucí, ale integrovanou odpovědí přímo na potřeby občana. To je ta podstata. Silvi Pane předsedo, děkuji, že jste mezi nás přišel. Jak víte, hlavní cíl ECB, Evropské systému centrálních bank, je zachovávat cenovou stabilitu. Ale cenová stabilita nebude dosažena, pokud širší rámec bude tak nejistý, jak je teď. Když se zamyslíme nad tím jednoduše, tak jsme právě přišli o členský stát. Vy jste zdůraznil správně význam integrity vnitřního trhu, cituji, ale můžete nám říci přesněji, co to znamená? Co to znamená, pokud chceme chránit stabilitu, pokud se chceme vyhýbat systémovým rizikům. Já mám jeden konkrétní příklad. Vnímáte se, že kýkoliv ústupek, co se týče pasportu pro finanční služby, kompenzace obchodování v euro, by měl vyžadovat akceptování jurisdikce soudního dvora. Protože uplatňování práva je klíčem na jednotném trhu. Takže eh, to uplatňování práva je součástí vaší koncepce integrity a jak si myslíte, že dlouho můžeme zůstat v této nejisté situaci? A tady nechci z toho vinit vás, jenom chci vědět, nebo chci vyslat signál těm, kteří mají být politickými lídry Evropy. Děkuji. Mm, ano, mandát je cenová stabilita. Abychom dosáhli cenovou stability, tu musíme jednat v řadě oblastí. Některé z nich spadají pod mandát ECB a jiné, jak, jako ty, které jste jmenoval, nespadají pod mandát ECB, ale mají dopad na kapacitu ECB dosahovat těchto cílů. Proto ECB o nich musí mluvit. Jednotný trh je jedním z nich. Dokončení vnitřního trhu je zásadní ale také eh, to, co jsem řekl dříve, že všechny akční aktéři, všichni účastníci vnitřního trhu by měli být předmětem stejných pravidel. Abych tedy odpověděl co nejautoritativněji, budu citovat to, co řekli lídři v září na Bratislavě, na poslední radě tedy. Máme tady ten citát. Oni řekli, že čtyři svobody jdou ruku v ruce. Svoboda občanů, zboží, kapitálu a služeb. Takže to je jasné. Všechno jde ruku v ruce. A to uplatňování práva, vnucování práva, Možná jsem tedy jednodušší, ale myslím, že to je také z ruku v ruce, pokud je svoboda, měla by se uplatňovat. Stejně je obtížné si představit, že bychom, řekněme to jinak, je obtížné si představit, že jakákoliv dohoda, která by byla vnímána jako diskriminační, proti některým subjektům nebo ve prospěch jiných subjektů, by mohla být zdrojem stability do budoucna než v naší Evropské unii. Takže jinak řečeno, my jsme ve velice obtížném přechodném období. Jak opustíme toto přechodné období, ovlivní stabi- budoucí stabilitu Unie. Když budeme respektovat to, co řekli lídři, můžeme s důvěrou říci, že Unie bude v budoucnu stabilní. Pokud ne, tak to bude jinak. Děkuji. Matkáty. Pan Draghi, já jsem trošičku překvapen vaší reakcí na eh, scénář post-Brexit. ECB eh, na tomu přistupuje jako vyčkej a pozoruj, to asi ale nestačí. My víme, že Brexit bude mít dopady na některé státy, něk, větší na jiné než na některé jiné, například Irsko, tak se část země bude v EU část mimo, pokud to britská vláda tak prosadí a protože tolik našich měnových pravomocí je nyní ve vašich rukou, nemyslím si, že je možné, že by ECB eh, prostě řekla, že vyčká. Myslím, že mm, potřebujeme mnohem aktivnější plán pro všechny možné eventuality. Pár otázek mám První se týká eminentní krize v Deutsche Bank. Když to spojíme se scénářem po Brexitu, je tady nějaký potenciál, že se dostaneme do období ekonomické krize? S tím vším tedy by mě zajímalo, zda vaše rada zvážila eh, vaše předchozí doporučení že ustoupíte od kvantitivního uvolňování z jiné koncepce, která se nyní e, projednávala. Minulý týden byla informace, že ECB chce s, e, vytvořit pracovní skupinu pro ekonomické reformy, které má prosadit strukturální reformy. Jaký mandát e, bude mít tento orgán, pokud toto je váš záměr, jaké jsou jeho cíle? Dále implikace rozhodnutí soudního dvora, že občané postižení škrty mohou mít možnost žalovat ECB? Očekáváte dlouhou frontu lidí, kteří se pokusí využít této možnosti? To byly čtyři otázky na mě. Deutsche Bank, tak já se nebudu vyjadřovat k jednotlivým institucím. Poslední otázka prohlášení soudního dvora, že jednotlivci mohou žalovat ECB nebo jiné instituce, to není nic nového. To vždy mohou. Konkrétní e, aplikace je e, případy, kdy ECB vyhrála vždycky, ale co řekl soudní dvůr, není nic nového. k ECB v kontextu jednání s Británií. Chci říci, že ECB není stranou, nemá oficiální roli vyjednavače v tomto procesu. ECB může fungovat jako poradní orgán, mít poradní roli. Není to institucionální strana. konkrétní k tomu, co jste řekl. ECB má jurisdikci, e, co se týče platebního systému, ale nemá jurisdikci e, co se týče clearingu cených papírů. A důvod, proč nemá, je to, že její statut stanovy nedávají ECB tyto, tuto pravomoc. A EMIR, směrnice EMIR, nedává ECB tuto pravomoc. Pokud chceme rozšířit jurisdikci ECB také na clearing cených papírů, čemž se jednalo, jedná už nějakou dobu, tak legislativa by měla pozměnit článek 22 stanov ECB a nebo změnit EMIR. K pracovní skupině jsem řekl mnohokrát, strukturální reformy jsou důležité, protože to je jediné, co může zajistit stabilní, udržitelný růst. Tedy měnová politika pomáhá překonávat monetární expanze pomáhá překonávat ten negativní cyklus, který je v tomto případě velmi dlouhý. Ale nezajistí dlouhodobý růst udržitel, na udržitelném základě. Takže měnová politika musí být doplněna jinými politikami. Jednak k minim, pro minimalizaci vedlejších účinků měnové politiky na společnost a proto strukturální reformy jsou velmi důležité. A proto ECB věnuje pozornost strukturálním reformám a proto nyní nebo existuje ta skupina, tam bude dělat systematičtěji, ale ECB to dělala vždycky my omezíme naši práci na zkoumání interakcí mezi strukturální a měnovou politikou, není mandátem ECB navrhovat specifickou strukturální politiku různým zemím a různým vládám. Děkuji. Thank you. Ernest Urtason. Děkuji, Ernest Urtason. Děkuji, pane předsedo nedávné době bylo zdokumentováno, že Eurosystem se podílel v eh, nákupu eh, dluhopisu nedovolným způsobem. Ale je jasné, že s tím souvisí otázka. Poskytla ECB cílený, eh, cílenou podporu velkým korporacím, které samozřejmě nepotřebují žádnou veřejnou podporu pro své operace na kapitálovém trhu. Takovéto praktiky by mohly narušit trh a setřít hranici mezi měnovou a hospodářskou politiku. Dovolte tři otázky. První. Domníváte se, že této operace by mohla řada občanů eh, považovat za podporu velkých společností, které podporu nepotřebují? Domníváte se za druhé, že budete publikovat eh, kritéria způsobilosti, pokud jde o nákup eh, korporátních dluhopisů? A třetí otázka, která se týká této věci. V nedávné zprávě od ERSB se hovoří o systémových rizicích, které se týkají uh, Uh, uhlíkových aktiv. A teď přejdu k jinému tématu. Rád bych, pane předsedo, věděl, jestli jsou nějaké odhady na straně ECB, pokud jde o uh, současnou mezeru v eurozóně a jestli je to tady výsledek vývoje z loňského roku. Děkuji. So the, um, first question is about... Takže první otázka, ta se týká uh, nakupování uh, um, velkých korporátních dluhopisů, ano, to znamená velké tedy cené papíry, dluhopisy velkých firm, pokud splňují tedy požadavky na způsobilost podle našich guidelines, tak My si myslíme, že mm, ten argument, že to vlastně dává podporu takovou velkým firmám, no a co? To znamená, mm, zbavuje to snad ty malé podniky podpory? To je klíčová otázka. Ano, mm, to znamená, že by to poškozovalo malé firmy. Já argumentuji, a říkal jsem to v úvodě, že to je naopak, naopak protože velké podniky dostávají podporu z těch našich programů korporátních dluhopisů a to vlastně se uvolňuje prostředky v bankách na podporu malých středních podniků. ECB eh, se také zapojila do soukromých emisí private placement a nemáme žádné důkazy, že by to bylo snad mimo eh, běžné chování trhu, že by to byla nějaká zvláštní přímá podpora. A máme zde příklady, které nám ukazují, že to je čistě standardní postup, eh, pokud jde o eh, tedy umístování těch velkých emisí na trhu. A pokud jde o eh, naši angažovanost pokud jde o ta carbon assets, v úvozovkách ty uhlíková aktiva, tak o tom vůbec nevím. A takže Existují různé eh, tedy eh, zde odhady, které se mohou mezi sebou lišit, eh, takže my, pokud je o output gap, takže my se zabýváme všemi možnými scénáři. Při našich rozhodnutí my nemáme nějaký jedno, jeden preferovaný odhad output gap. Děkuji. Děkuji. Ano. Dobře, to je důležitý ukazatel. Markovali. Nyní. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Máriovi Dragovi, že eh, přiš, přišel a eh, že bere hm, eh, tak technickou diskuzi Samozřejmě v parlamentu eh, eh, vedeme velkou diskuzi o revizi governance, ale máme zde i další problémy, jako je bezpečnost a imigrace, o kterých diskutujeme. Samozřejmě to je velký problém, tedy měnová unie a máme zde i studie, studie o OECD a měnového fondu, které nám ukazují, jak je nutné Eh, v případě, že se odpojí tedy ekonomika od eh, eh, fixních směných kurzů, takže tam se hovoří potom o 10% třeba pro Itálii, tam dojde k velkým odchylkám potom. To je evidentní situace, takže já chci pochopit, jak technicky vyřešíte tu situaci, vzhledem k tomu, že teď jak si je zde ten pevný vztah s těmi, s, s těmi směnými kurzy, se s tím nic udělat. A měrová politika. Zde máme 19 různých zemí a sice, kde jsou ale různé míry inflace, různé míry zdanění, takže to způsobuje velké rozdíly. Je třeba nalézt řešení, anebo ne. Eh, protože eh, jinak eh, ta politická diskuse vůbec nemůže nastartovat. A potom já souhlasím s německou vládou, že Deutsche Bank v, tomto, v této chvíli nepotřebuje zvyšovat kapitál. Děkuji. Na druhou otázku odpovím jako na první, Tak se samozřejmě zde to hm, se netýká institucí, jednotlivých institucí. První otázce, jaké jsou implicitní změny ve směných kurzech mezi různými zeměmi, pokud bychom měli mít tedy různé měny, kdybychom měli různé měny, pokud, ano, to byla otázka. Samozřejmě, když se podíváte na relativní ceny, na relativní náklady, na eh, eh, jednotku práce, tak vidíte rozdíly. A takže vás asi napadne, no, kdybychom měli různé měny, tak by to bylo snadné, to by se to různě adaptovalo prostřednictvím změn změných kurzů. Ale za prvé, zkušenost není taková. Často, téměř vždycky vlastně jste měli změny ve směných kurzech, které potom vlastně měly dopad na zvyšování cen a platů ve státě a znamenalo to další změny směny kurzů a potom další. A to je prostě Itálie, his, to je histo, historie Itálie v 70. a 80. letech. Ale teď je situace jiná, máme jednu měnu, takže vaše otázka by mohla být reform, přeformulována takovým způsobem, že Vzhledem k tomu, že máme tento diferenciál, to existuje. Ty diference existují, takže jak to řešit? A v tomto bodě, v tomto okamžiku, já s vámi souhlasím, že deflace mest eh, to asi není správný způsob, jak to řešit. A i ve většině zemích eh, mzdy vůbec nevzrostly za dost dlouhou dobu již. Jediná odpověď na to je, že produktivita. Produktivita v těchto zemích se musí zvýšit. A právě proto, proto opět se vracíme k té koncepci strukturálních reform. To je ta politika, která zvýší produktivitu. Investice do vzdělávání, do vědy výzkumu, investice do eh, různých typů infrastruktury, která pomůže zvýšit produktivitu. To je jediná odpověď eh, v, v situaci integrované ekonomiky. Ano, ten problém existuje, na to jste správně poukázal. Ještě deset vteřin. A takže eh, s jakými penězi můžete investovat, když eh, není možné mít expansivní politiku? Jak říkáte, my jsme vázáni, my jsme ekonomicky vázáni, máme svázané ruce. Já se ptám tedy, jak investovat pak. Já často eh, se k tomu vyjadřuje, můžu se k tomu vrátit ještě. V zemích, které nemají fiskální prostor, no za prvé, v, podle stávajících pravidel, a k tomu se ještě můžeme vrátit, podle stávajících pravidel máte velkou flexibilitu, ale za druhé, země, které nemají fiskální prostor, no tak by měly více se zamyslet nad složením eh, svých rozpočtů, více než nad velikostí rozpočtu se zamyslete nad jednotlivými položkami, strukturou. Řada zemí zvýšila eh, každý rok běžné výdaje, ještě 10-15 let před krizí zvyšovala eh, eh, provozní výdaje, ale stejně ten růst stagnoval. Takže ne, ne, neznamená to snad najímat lidi na to, aby nedělali nic. Tím se růst nezvýší v zemi. Děkuji. Bernard Mono. Please. Prosím. ik weet niet of u dat zelf beseft hebt, eh, maar van hieruit was het feit... Já jsem mm, vás pochopil, ale ten fakt, že jste zapomněl eh, přečíst závěry eh, vašeho projevu, to je symbolické. To, protože zde neexistuje žádný dialog. To není žádný eh, čtvrtletní dialog, to je spíš eh, eh, jaksi mm, monolog, který zde vedete každý, každý čtvrt rok. My přece tady zastupujeme lidi a vy se snažíte nás přesvědčovat o určitých věcech, ale veřejné mínění politiku centrální banky nepodporuje. A to se vůbec, eh, to vůbec nevyz, ne, nevyznělo z vašeho projevu. Zde existuje velká kritika vaší politiky. Vy kupujete masivně, kupujete obligace, dluhopisy a tato kritika znam, mm, jenom roste. Pan eh, Bolc, Balc mluvil o duchocích a o střadatelích drobných, kteří eh, přichází o své úspory a musí se tomu pořád přizpůsobovat. Vy tady vytváříte vlastně ekonomiku zadlužování. A mm, řada lidí říká, no to je konec kapitalismu. A mm, váš cíl je zvyšovat inflaci anebo oživovat ekonomiku. Eh, signatáři Maastrichtské smlouvy nikdy nechtěli, aby centrální banka, Evropská centrální banka, kupovala obligace, cené papíry eh, v objemu miliard otcové zakladatelé a signatáři Maastrichtské smlouvy to nikdy nechtěli. Vy tady říkáte teď, milí poslanci, eh, vy nám říkáte, jak jste rád, že jsme vás pozvali, ale eh, říká, ale eh, říkáte různé věci, ale žádný dialog to není. Moje otázka na vás je, zdáli bychom mohli už konečně skončit s touto komedií a na základě toho, co tady od nás slyšíte, byste možná nám mohl říci, oznámit, že hodláte změnit politiku. Well, the only thing I can say is that they draw... Jediná věc, kterou k tomu mohu říci, že já mm, mm, vždycky z této vyměny názorů hodně vytěžím. Pro mě je to prospěšné. To znamená, že si ty názory sebou odnesete. Ale nic se nemění. Stejně se nic nezmění v příštím čtvrtletí. A to jste inspirován námi? Ano, ano. Vy přispíváte k rozhodnutí naší měnové politiky. O tom není pochyb. To bereme velice vážně. A když říkáte, že neexistují žádné změny, tak se podívejte na naše rozhodnutí za posledních 5, 6, 10 let a zjistíte, že se hodně změnila. Dobře. In any case, I would recommend Mr. Annemans to read our report. Každopádně já bych eh, doporučila, aby si pan Anemans přečetl zprávu, kterou schválila většina tohoto výboru, což asi nutně neodráží vaše názory. Děkuji. Pablo Zalba Pidegem. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane předsedo Draky. Zaprvé chci poděkovat za slova, která jste, zaprvé chci poděkovat za slova, která jste řekl že všichni, kteří jsou ve stejné zóně, tak musí plnit stejné normy. Já doufám, že všichni smýšlejí, až bych všichni smýšleli jako vy. Dvě otázky. Vy jste hovořil, někdo tady zmínil, co jste řekl nedávno na té konferenci. Takže co by mohly udělat vlády, co by mohly udělat eh, co by mohla udělat Evropská komise, tak aby dala nový impuls k mm, bankovním fúzím, vzhledem k tomu, že zde máme špatné zkušenosti, když se míchá politika a finanční systém. A za druhé, druhá otázka. Některé hlasy nám říkají, nebo upozorňují, na, eh, si stěžují na vaši měnovou politiku a že eh, se vlastně vyčerpává nebo vzdaluje. Eh, a já se ptám, zdali cítíte nějakou podporu od ostatních, cítíte nějakou podporu od vlád, které chtějí dělat reformy, cítíte podporu od vlád, které chtějí dělat fiskální reformy a cítíte nějakou podporu od evropských institucí, které chtějí skutečně vytvořit eh, těsnější měnovou a tedy hospodářskou unii? Thank you. The, the, the first question you asked is actually a quite difficult one. Given that... Otázka je poměrně obtížná. Abych byl, um, budu obecný, když máme nadbytečnou kapacitu v bankovním eh, sektoru v Evropě, tak co s tím? Uh, E, to je složité. V některých zemích byly změny legislativy, které hm, preferují ehm, koncentraci, konsolidaci některých bank. Ale obecně musíme spolehat na odhodlání a ochotu Eh, akcionářů těchto bank v případě, když to jsou celé společnosti. Je ještě obtížnější um, a to, situace to není nutně optimální, tento proces, protože to může trvat dlouho. Um, a nikdy se to možná i nemůže stát až do chvíle, kdy banka je téměř před bankrotem. A pak se dostaneme do obtížné situace. Chceme skutečně systém, který eh, dosáhne správných dimenzí až po mm, dlouhých mm, selhání. Jistě ne. Takže chceme, my chceme systém, který by podporoval ekonomiku a na to potřebujeme systém založený na bankách, který budou, které bude silné a ziskové. Jeden z důvodů nízké ziskovosti evropských bank je právě nadbytečná kapacita. A to je, jsou věci, které by všechny vlády měly sledovat. A měly by hledat legislativní cesty, jak vytvářet podmínky pro konsolidaci. Ale jak jsem řekl, to není snadná otázka. A důležité je eh, Mm, zabývat se jinými důvody toho, proč evropské banky jsou pouze mm, mírně ziskové. Jedna je, důvod, je velké, velké stavy MPLs. A také mm, to, že růst je tak nízký, tak je obtížné, aby banky byly ziskové v takové situaci s nízkým růstem a nízkými úroky. Všechny tyto podmínky eh, vedou k nízké ziskovosti a eh, situace v bankovnictví je jedna z eh, podmínek, která snižuje ziskovost. Například poměr nákladů a příjmů v Evropské unii je vyšší než ve zbytku světa, takže některé z těchto podmínek by se měli řešit, měl řešit management bank nebo akcionáři, jiné by měly řešit vlády. Další otázka. ECB věří, že politiky, které jsme implementovali především e, v březnu, jsou efektivní. Máme důkazy jak se to projevuje. Máme nástroje, které můžeme dále rozvíjet a máme odhodlání jednat do té míry. Děkuji vám. Dnes Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Gratuluji k vašemu projevu mm, na e, cenách Kaspery, e, což trošičku jaksi vneslo naději do evropského projektu. Několik otázek, jak víte, předseda komise vyhlásil revizi Junkrova plánu, takže mě by zajímalo, jak e, Myslíte, že by se tento plán eh, dal zlepšit, eh, se týče inflace, zeb? A já se chci zeptat tedy, co vy si myslíte o Junkerově plánu, jak je možné to zlepšit v příštích letech. Za druhé, zisky ECB. No Monty vypracoval dokumenty, jak zlepšovat rozpočtové kapacity. Um, um, to je, myslíte, že ty, ty, ty velké benefity, myslíte, že to je tady způsob dále vzhledem k problému měnové politiky, aby byla efektivnější v reálné ekonomice, aby měla větší dopad. Mě by zajímalo, co si myslíte o rozšíření tohoto na malé střední podniky, na rodiny, tyto LTRO. Takže to, já chci slyšet váš názor na tyto možnosti, to jsou moje tedy tři otázky. Co byla první otázka, mluvám se? Juncker. Juncker Juncker. No. E, rozšíření EUTERO na další beneficienty to se neprojednávalo. Vzhledem k ziskům ECB m, mm, m, mm, dalším jiným účelům to mm, by asi stanovy neuvolnit. Naše zisky se redistribují vládám, pokud je chtějí použít, jinak mohou. Ale my bychom porušovali celou řadu pravidel, pokud bychom um, chtěli využívat jiné zdroje financování. Junckerův plán je důležitý přídavek na našim nástrojům. Je to, zda je to efektivní, to nyní se uvažuje o rozšíření, to vítáme, to prodloužení Junkrova plánu. Implementace Junkrova plánu by měla být rychlejší. A jako jiná expanze, tak úspěch je také, nebo také spočívá v kapacitě schopnosti vlád vytvářet prostředí, které je příznivé růstu což se ukazuje e, e, stále u velkých investičních veřejně financovaných plánů, jsou efektivní pouze, pokud ekonomické prostředí je příznivé pro růst. Jinak můžeme utratit, kolik chceme, ale pokud podmínky pro růst nejsou, tak to bude plítvání. To není případ Junkrova plánu, doposud jsme, to jsme viděli, je dobré. No, ta implementace by se měla zlepšit, prodloužení je vítáno, ale mělo by to souviset s politickými kroky vlád. Děkuji, Esther Delange. Děkuji, pane předsedo. Já vím, že vás řada kolegů kritizovala, ale nebyl to nebyla to moje frakce. Byl jste kritizován za to, že jste velice pečlivě volil svá slova. Já eh, v žádném případě eh, nechci žít ve světě, kde by centrální bankéři nevolili pečlivě svá slova. Velice jasně jsem pochopila, pochopila vaše poselství ohledně dokončení bankovní unie. K tomto tématu máme různé výchozí eh, postoje, na základě eh, toho, co je v kterém, v tom kterém státě důležitější, ale většina států chce samozřejmě podpořit tento pokrok. Bude to nějakou dobu trvat, ale eh, rozjelo se to a na té, v té práci se pokračuje. Pokud je odložení a související témata, Během posledních let eh, nám naši občané, eh, eh, bylo řečeno našim občanům, že nebudou muset platit na banky. Já bych ráda věděla, jak se na to tváříte a jak to bude vypadat s podílníky, pokud banka zkrachuje. A jak vidíte například prodávání vysoce rizikových finančních produktů běžným spotřebitelům. A jak se domníváte, že by tento problém bylo možné řešit? Také jste zmínil nebonitní úvěry. Hovoříme o špatně fungujících bankách. Souhlasíte s tím, že minulost nás poučila v tom, že rychlejší akce eh, by mohla eh, zamezit negativnímu vývoji a co byste si vzal jako poučení z toho minulého vývoje, pokud byste měl tady řešit problémy do budoucna? Děkuji za vaše laskavá slova úvodem. Máte plně pravdu v tom, že rychlá akce by mohla předejít eh, špatným výsledkům, ale takovéto rychlé akce jsou mnohdy stěžovány tím, že eh, nebudetní úvěry Eh, pocházejí z, nebo jsou výsledkem eh, prodlužované recese či stagnace. A v tom případě zapotřebí rychlé akce, protože tím je možné situaci vyřešit. Pokud eh, dojde ke stagnaci či prodlužování, tak se budou, tak ty nebonitní úvěry budou pokračovat je potřeba vytvořit prostředí, které by bankám umožnilo těchto úvěrů se zbavit. Můžeme se k tomu dostat ještě později, ale určitě platí to, že vlády mohou udělat mnohé pro vytvoření prostředí, kdy by bylo možné snadněji a za transparentní cenu prodat eh, nevýkonné úvěry ale bohužel v řadě zemí eurozóny i v řadě zemí ev, eh, Evropy eh, těchto trhů mnoho není. A vzhledem k tomu, že těch nedostatků, ať už je to eh, špatné soudnictví, nedostatek odborných znalostí na straně těch, kdo se zabývají insolvencí a tak dále, Těch problémů je spousta, těch nedostatků je spousta, ale je zapotřebí vytvořit prostředí, které by umožnilo rychle se zbavit eh, nevýkonných úvěrů. To je první věc, kterou je potřeba udělat. Samozřejmě ruku v ruce se silným a účinným dohledem. Za druhé, zmínila jste eh, současná pravidla PRD, Eh, současná pravidla BRD jsou určitě pokrokem. Původním záměrem bylo to, že se nebudou využívat eh, peníze daných poplatníků pro odložení bank. Tak tento záměr se promítá do těchto pravidel BRD. Chceme řešit eh, tu, ty rozmanité okolnosti a samozřejmě um, interpretace těchto pravidel je v rukou komise. Platí však také, že bychom si měli položit další otázku. Ještě předtím, než budeme zkoumat, jak využít a implementovat pravidla BRD, je zde otázka, jak můžeme zajistit, aby bankovnictví bylo odolnější a silnější. Dělá se to prostřednictvím zavádění týlaku v eurozóně a příslušným konceptem MREL. Nejedná se o dvě věci. Týlak se týká pouze určitých eh, systémově významných eh, bank a MRA se týká všech bank. Jinými slovy, pokud zajistíme, aby banky měly dostatečnou kapacitu pro absorpci, tak eh, vytvoříme prostředí, kdy vlastně bychom Eh, chtěli, aby se implementovaly tyto předpisy BRD se všemi vedlejšími účinky, aniž bychom věděli, jaké tyto účinky mohou být. Děkuji. Tak děkuji. Jakub von Weizsäcker. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo Draghi, já bych rád navázal okamžitě na, na tu otázku bankovnictví. V létě byly uveřejněny zátěžové testy. Byl také vydán dokument, eh, kde se hovořilo o tom, že by se aplikovala pravidla Spojených států právě pro eh, tyto zátěžové testy. Já si dokážu představit, že díky tomu eh, voláte po konsolidaci sektoru. Ale v tom dokumentu se také uvádí, že některé z těch slabých bank distribuovali eh, až 20 miliard v dividendách, aniž by měli správnou rozvahu. Pokud se nemí, ne, nemýlím, tak eh, guvernér italské banky dokonce eh, tyto dividendy rozdal souvislosti s eh, posilněním eh, rozvahy bych rád věděl váš eh, názor na negativní omezení. vy jste řekl, že sledujete, jaké kanály by mohly mít dopad na rozvahu. Nevím, jestli byste nám mohl k tomu říci více. Druhá otázka zní takto. Vy jste vyzval k vytvoření eh, kapitálové unie. Máme SSM a SRB pro bankovní unii, ale doposud jsme nevytvořili jednotný regulační orgán pro kapitalové trhy. Rád bych věděl, jestli by něco takového mohlo být nápomocné i pro to, jak se vyvine toto prostředí po odchodu Spojeného království. Zase dokážete takovou situaci představit. Děkuji za otázky. Na začátku těchto zátěžových eh, testů eh, se vlastně pracovalo s tím, že by velké instituce zvýšily úroveň kapitálu. Takže ještě před tím prvním zátěžovým testem řada bank navýšila svůj kapitál. Ty testy prokázaly nějaké nedostatky, ale menší než předtím, protože tady byla preventivní akce. Teď si nevzpomínám, jak dlouho, ale každopádně existuje takzvaná pravomoc dohledu omezit či zmrazit eh, rozsah dividend. Takže dohležitel sanalizuje situaci banky a může klidně rozhodnout, že dividendy nemohou nebo nebudou vyplaceny. Nemohou být vyplaceny, nebudou být vyplaceny. Pokud jde o negativní sazby, negativní uh, rozvahy, tak pokud se podíváme na ten souhrn, na ten agregát, na to, co má nějakou cenu v té heterogenní situaci v eurozóně, tak vidíme, vidíme, že v roce 2015, kdy vlastně to byl první rok, kdy byly negativní sazby na vkladových facilitách, tak je tomu tak, že ziskovost bankovnictví vzrostla. A určitým způsobem eh, také eh, ta marže zisku z úroku vzrostla. V roce 2016 v prvním kvartálu klesly zisky bank o 20 Důvodem bylo to, že v prvním čtvrtletí roku 2015 zisky bank eh, stouply a to proto, že jsme zahájili program nákupu aktiv a tím pádem eh, bylo možné realizovat zisky eh, z dluhopisů, což nebylo možné v roce 2016. Takže tyto číselné údaje by neukázaly, jaké konkrétní situace plynou z negativních úrokových sazeb. Musíme být ale opatrní. Mluvíme tady o průměrných hodnotách. A existuje několik různých situací, kdy se banky chovají jinak. A díky svým obchodním modelům může být, mohou být některé banky více vystaveny rizikům než jiné. Za druhé, negativní úrokové sazby, jak už jsem řekl, Eh, byly velice účinným nástrojem měnové politiky. Ovšem, jejich dopady na bankovní systém nebyly až takové, že bychom se měli nějak e, zvlášť obávat, ale otázka je, jestli to bude platit navždy. Já si myslím, že ne. Myslím, že bychom e, si měli být vědomi toho, že negativní úrokové sazby mají vedlejší dopady. Často říkám, že negativní úroková sazba není otázkou zda ano či ne, ale je otázka jejího rozsahu a doby platnosti. Druhá otázka k té unii kapitálových trhů a zda je potřeba jednotného regulačního orgánu pro tuto unii, nemohu vám definitivně odpovědět. Každopádně však platí, že změna po britském referendu Eh, způsobí eh, vlastně úvahy o tom, zda stávající regulační rámec eh, vyhovuje aktuální potřebám, nebo zda je bude potřeba i upravit. Děkuji, pan Langen. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tento dialog o měnové politice je velice plodný. Mnohdy nerozumím kritice svých kolegů. Máme však také opravněné otázky. Vy jste se vyjádřil eh, k těm nízkým úrokům z pohledu makroekonomiky. Máme tady směrné kurzy a tak dále. Minimálně v mé zemi se eh, zabýváme mikroekonomickými dopady nízkých úroků, které jsou stejné. A já bych rád věděl, jestli Evropská centrální banka zohledně také mikroekonomické aspekty. Uvedu příklad. Stradatelé a dlužníci tak to eh, nedochází tady eh, například k nepřímému přerozdělávání stávající zátěže na budoucí zátěž. Máme tady eh, chování stradatelů, riziko vzniku nových bublin. A k tomu mám čtyři stručné dotazy. Za prvé, myslíte si, že, nabít, že eh, tady dojde k eh, navýšení nabídky úvěru? Vy jste uvedl, že před dvěma lety je potřeba oddělit banky a stát. Došlo k tomu? Za druhé, není jasné, jestli nízké úroky skutečně mohou na pomoci k, k, ke zintenzivnění hospodářského růstu a jaká, jaké cesty byste doporučil střadatelům z té úrokové pasti? Myslím, že to jsou velice patřičné otázky a vlastně každý den to vidíme v praxi, když se díváme, jaká je realita v eurozóně. Začnu s tou poslední otázkou, která se týká legitimity. Ta naše se opírá o to, zdali jsme schopni plnit náš mandát. A náš mandát znamená cenová stabilita, což je definováno mírou inflace, která se má blížit e, limitu méně než 2%. Takže na to nesmíme někdy zapomínat. Další otázka. Samozřejmě, když si klademe otázku, zdali naše, zdali naše nástroje měrové politiky jsou efektivní, tak odpověď, kterou máme, když se podíváme, jak jsem řekl předtím, když se podíváme na všechny ty různé změny v úrokových sazbách, ve spredech, všech rozpětí a jak se to dostává, jak je to reflektováno v reálné ekonomice, tak naše odpověď je pozitivní. Také třeba si položit otázku, Jinak předpokládáme, že bychom neměli takovou expanzi, takovou tedy expanzi měnové politiky, kdybychom měli úrokové sazby na úrovni jako před třemi, čtyřmi lety, jaké by byly důsledky. A důsledky by byly eh, protahovaná deflace a vyšší nezaměstnanost. Dnes vidíme, že ekonomika se postupně oživuje, mm, měsíc po měsíci, stabilně se e, e, zlepšuje, zlepšuje se trh práce, míra nezaměstnanosti, která před dvěma lety e, byla nad 12%, nyní je kolem 10%. Takže otázka je, kdy ECB bude schopna zvýšit úrokové sazby na úroveň, která bude mít ty distribuční důsledky na úroveň, která bude eh, je mírnit, mírnit tyto důsledky. No, až uvidíme, že inflace, míra inflace bude se pohybovat eh, stabilně, kontinuálně k tomu cíli, tedy méně než 2%, kolem 2%. A Eh, pohyb cen. Eh, samozřejmě tím bude ovlivněn, ale především pohyb mest. Na té konferenci jsme řekli, že otázka vyšších mest je eh, něco, co není k diskuzi. Samozřejmě jsou zde diskuze se sociálními partnery, ale mají svůj názor, ale fakt je, že mzdy tedy po mnoho let rostly méně a nyní mm, je důležité mít na mysli náš cíl, tedy míra inflace nižší než 2%, a to bude, půjde ruku v ruce eh, s tím, že porostou mzdy a ty porostou tak, jak se bude zlepšovat eh, trh práce, respektive snižovat nezaměstnanost. Tudíž bude se zlepšovat situace na trhu práce a postupně, jakmile se sníží output gap, tak to bude mít tlak na mzdy a jakmile se zvýší mzdy, tak bude mít dopady na ceny a, jak jsem řekl v úvodě, míra inflace eh, eh, se trochu zvýší ke konci roku a příští rok by měla být nad 1%. Děkuji. Pedro Silva Pereira. Ne? Ne, ne. Ano. Děkuji, pane předsedo. Eh, dovolte, abych položil otázku portugalsky. Pane předsedo Evropské centrální banky, vy jste nám eh, eh, eh, předložil takový obrázek docela pozbudivý, postupné, i když mírné oživování ekonomiky, stabilní, vy jste řekl růst na tento rok a mm, příští rok a příští dva roky mírný růst. Což ale znamená, že naše cíle inflace jsou jaksi pořád ještě vzdálené. Eh, já uznávám veškeré úsilí, které ECB vede, včetně nekonvenčních různých nástrojů, ale já bych rád, abyste přijali nové iniciativy měnové politiky na stimulaci ekonomiky, a to především prodloužení eh, programu odkupování aktiv, možná případně i revizi pravidel odkupování eh, dluhů podle jednotlivých zemí, tak aby ECB mohla bojovat proti rozdílům, které pořád ještě máme v eurozóně. Vy jste řekl, že ECB je to moc vstřícná a že využije celý, mož, celý arsenál nástrojů, jakmile samozřejmě nejprve to zanalizuje a pak použije. Já se ptám, vy tedy tím chcete říci, že budete mít nové iniciativy, jak stimulovat ekonomiku prostřednictvím měnové politiky? Vy jste vyslali nové apely na to, aby rozpočtová politika podporovala investice, zatím jich je málo v Evropě. Vy jste řekl, že i ty země, které mají menší rozpočtovou marži k dispozici, tak mohou udělat toho více. A nemluvím o těch, které mají dost velkou rozpočtovou marži. Vy eh, apelujete na to již dva roky. Je třeba zvyšovat investice. Myslíte si, že ty země, které, kterým zbývají peníze v rozpočtu, mají větší rozpočtovou marži, tak dělají, co by měli dělat? chovají se zodpovědně, aby oživili růst? Thank you. Děkuji. Our monetary policy naše měnová politika, především rozhodnutí přijatá v březnu, eh, postupují hladce. Náš program postupuje hladce my jsme ještě neviděli všechny efekty tohoto rozhodnutí. A nejen to, rozhodnutí mm, přijaté v březnu ještě nebylo plně implementováno, protože mm, mm, ještě musí proběhnout hry. Vzhledem k tomu jsme ještě neprojednávali nové iniciativy nebo revize Také naše makroekonomické předpovědi jsou v podstatě nezměněné nebo velice mírně pozměněné. A efekt některých nejistot, které vyvolávají rizika poklesu, ještě nenastaly. Například výsledky britského referenda. Například nebo k, k rozpočtu, rozpočtovým politikám. Vy se ptáte, zda státy, které mají fiskální prostor, by ho měly využívat. Odpověď je ano. Při respektování všech pravidel. Měli bychom si však také uvědomit, že státy, které nemají fiskální prostor, nesmí využívat fiskální prostor, který nemají. Ty, které mají, tak nemusí využívat tento fiskální prostor, pokud se to nepřejí. Takže bychom si měli být vědomi toho, že je, existuje inherentní asymetrie aplikace těchto pravidel, která může mít svá důvodnění, ale existuje. Druhá úvaha je, že když žádáme státy, které mají fiskální prostor, aby to využili, co máme na mysli přesně? Není snadné navrhovat fiskální em, expanzi zemím, které mají plnou, v podstatě plnou zaměstnanost. Možná by se ty peníze měly vynákladat jinde, v jiných částech Unie, ale v tuto fázi nemáme žádný institucionální kanál, jak to udělat. V principu odpověď je ano. Státy, které mají fiskální prostor, by ho měly využít, ale měli bychom být opatrní v tom, jak a kolik a kde. Děkuji. Děkuji, Luděk Niedemajer. Děkuji, pane předsedo, vítejte, pane Draghi. Dovolte, abych začal tím, že podle mého názoru ECB a předsedové jsou jedním z nejdůležitějších stabilních aktiv Evropské unie. Myslím si, že ekonomika je na tom lépe. Není to fantastické, ale ano, protože jsme v novém oblasti, protože politické jaká agenda představuje větší hrozbu než ekonomická. Nicméně jsem chtěla mluvit o ekonom- měnové politice. Já chápu vaši měnovou politiku a měnovou politiku některých jiných centrálních bank, které chtějí reagovat na nízkou inflaci a nízkou poptávku i eh, tlak na, na ceny jste zmínil finanční stabilitu potenciálně a některé jiné implikace pro ekonomiku. Že cenová stabilita nízká, nízké nominální úrokové sazby a vysoká likvidita bank vytváří poptávku a nabídku v některých typech úvěrů, především hypotékách eh, pro domácnosti. Takže není překvapivé, že v některých částech ekonomiky Rostou ceny pro domácnosti, které nejsou přímo zachyceny v CPI. Takže jak vážné riziko to představuje pro vás a do budoucna pro příslušnou měnou politiku. A druhá otázka. Některé centrální banky se snaží reagovat na tento vývoj specifickými cílenými opatřeními, například Eh, zachycení maximálního long eh, eh, to value poměru. Jak to, to může být efektivní, když je logická poptávka po těchto úvěrech? Banky jsou více než ochotné je poskytovat, protože to je jedna z mála možností, kterou mají, jak realizovat marži úrokových sazeb. Děkuji vám. Děkuji za vaše laskavá slova. Komplimenty jsou nyní jaksi řídkým zbožím, takže toho si ceníme. My nemůžeme říci, že máme bublinu v mm, realitním sektoru. Ceny rostou v některých městech, ale Není to generalizovaný problém na celostátní úrovni nebo na v eurozóně. A to máš to ještě jednu stránku, kdy tedy my monitorujeme pečlivě ty, tento cenový vývoj trhu realita v jiných trzích, kdybychom měli tedy mít podezření, že se blíží bublina. Jeden z prvků je nárůst cen, růst cen a jeho míra a další prvek je eh, narůstající leverage. Pákový efekt. A vývoj na straně úvěrů. Eh, velice značný nárůst úvěru a takového efektu společně s rychlým růstem, neobvyklým eh, růstem rychlým cen, to ale nemáme. Jenom v některých lokálních situacích dochází k nárůstu cen, ale nevidíme rostoucí leverage nebo růst. Úvěry tedy rostou, ale mírně, měsíc po měsíci. odpověď na tyto problémy. Tu jste v podstatě po, mm, dal vám totiž používání makroprudenčních, makroobezřetnostních nástrojů. Neměl by smysl měnit měnovou politiku eh, v reakci na eh, lokální mm, nárůst cen, ale máme makrobezřetní nástroje, loan to value ratio a celou řadu Eh, debt service to income a, a další nástroje. Národní orgány mají odpovědnost za, tyto, za toto opatření a některé státy, několik zemí eurozóny, nejenom eurozóny, přijalo tato opatření. ECB má tedy pravomoc to do, do, dorovnávat pokud to je nedostatečné, tak ECB to může dorovnat. Ještě nevyužila této pravomoci, protože je také v úzkém kontaktu s národními orgány, že tento dialog přirozeně mm, vedl k přijetí potřebných opatření. My ale kolektivně v ECB monitorujeme tento vývoj. Děkuji, Gunnar Hotmark. Děkuji. Já souhlasím se všemi těmi hezkými slovy, co tady byly, padly dnes odpoledne, pokud to pomůže nějak. Já chci zmínit dvě věci. Jste řekl, že máme příliš mnoho bank. A není to spíše tak, že máme eh, také méně efektivní banky. A nemo, Mohlo by se to také vnímat jako důsledek měnové politiky. Hodně peněz vychází, negativní úrokové sazby, žádný tlak na reformy bank, fůze, eh, klesající efektivita a také není to ty problémy důsledky důsledkem makroekonomických. Když se podíváte na banky, tak se podíváte na stagnující ekonomický vývoj v řadě ekonomik, pak se podíváte na eh, nesplácené úvěry, které jsou důsledkem jasným. A pak se dostáváme do fáze, kdy negativní úrokové sazby mají více nevýhod než výhod. Což znamená, že to je že to vytváří menší tlak na strukturální reformy a umožňuje to postupovat tak jako v minulosti v řadě členských zemí. Děkuji. Myslím, že ty otázky musíme um, sloučit, protože jinak pan Draghi zmeškal letadlo. Nina Gill. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane předsedo. Máme tady eh, výsledek britského referenda. Ten výsledek může mít dopad negativní. Ten klinkový sektor je příkladem. Bude to mít dopad na zbývající infrastrukturu. Politici na nejvyšší úrovni se snaží eh, těžit z té situace tak, že prohlášují, že klinikové aktivity by měly být přemístěny z Londýna. Přechází v úvahu Paříž či Frankfurt, ale pravděpodobně k tomu nedojde, vzhledem k tomu, že ty hlavní uh, třídy uh, aktiv v clearingu nelze oddělit od ostatních 16 Eh, měn. Zdá se, že je pouze eh, jedním, je pouze jenom jedna lokace, kde by to mohlo fungovat a tím je New York. Souhlasíte s tím, že clearingové aktivity eh, potřebují kritickou hodnotu a že euroclearing je neoddělitelný od ostatních měn a že Eh, pokud by se to přemístilo do New Yorku, tak by to bylo proti zájmům Evropské unie. Co říkáte, co říkáte k tomu, že zde budeme aktivovat zásad eh, geografického umistování? A co řeknete programu T2S eh, ECB? Eh, pane Draghi, existuje eh, řada kritiků, kteří, se, kteří mají výhrady eh, k nízkým úrokovým sazbám. Vy hovoříte, že nízká ziskovost bank souhlasí s tou nadměrnou kapacitou. Můžete to vyjasnit? Před finanční krizí velké německé banky měly kapitálové zisky po daních až 20 A E, nyní tady je nadměrná kapacita a ziskovost bank po krizi klesá. To mi není úplně jasné. Namísto toho jste zdůraznil, že politika nízkých úroků vede vlastně k tomu, že je výhodnější pro e, dlužníky a e, méně výhodná pro stradatele. Danky, banky byly eh, možné prosadit eh, vyšší poplatky vůči středatelům, kteří tak jako tak už byli postiženi touto politikou. Je to skutečně vaš, záměr vaší politiky? A třetí otázka se týká vašeho prohlášení, kdy jste řekl, že eh, ty nízké úroky plynou také z uh, těch chabých výhledů narůst. Zároveň ale panuje situace, kdy jsme svědky toho, že jsme tady dosáhli eh, velkého technického pokroku. Máme tady technologie pro všeobecný účel, takzvané General Purpose Technology, až je to internet, digitalizace či, či nanotechnologie. Všechno toto přispívá k růstu, ale na druhé straně jsme svědky toho, že jsme zažili fáze stagnace, kdy neexistovaly žádné nízké úroky ani, ani e, negativní e, úroky. Taková období byla dlouhá. Ty nízké úroky, které máme nyní, e, jsou podle vás skutečně podmíněny tím chabým výhledem na růst? Děkuji. Já vynechám většinu otázek, které jsem si a omezím se na jednu stručnou. Objevilo se v poslední době velké napětí, které se týká řecké vlády. A e, panem Struda Dasem, guvernérem řecké banky. Má e, vaši důvěru a plnou podporu? Děkuji. A Kylie? Děkuji, pane předsedo pane Draghi, přímo k mému dotazu. Pokud se nám nepodaří dosáhnout cílů v oblasti inflace, jak chcete zajistit, aby to bylo pro vás snadné rozšířit ten eh, program eh, kvantitativního uvolnění? A druhá otázka, pokud eh, dojde k poklesu v Evropě díky globálním externím faktorům, budete nadále chtít kupovat periferní vládní dluhopisy, tam pokud budou eh, růst eh, rozpočtové deficity a ty rozpočty budou stále méně udržitelné. Kolega Zarenopoulos, poslední otázka, prosím. Dovolte, pane Dragi, abych se ještě vrátil k tomu, co tady několikrát zaznělo. Expanzivní nebo restriktivní měnová politika? Německo usiluje o restriktivní politiku, protože si chce zachovat eh, přebytek rozpočtu. Jiné země chtějí být eh, expanzivní. Vše to je provázeno vysokými náklady na práci. Já si myslím, že e, Evropská centrální banka jako součást kvartetu se na tom také podílí. Hrozí tady, že budou vypovězeny kolektivní smlouvy, že dojde ke stávkám, že dojde k omezení práva na stávku a tak dále. Jak e, chcete prosazovat e, efektivní politiku? chybějí nám opatření pro investice, ale e, Omezují se práva pracujících a rostou náklady na práci. Nedomníváte se, že by bylo k této politice možné přistupovat jinak? Děkuji, pokusím se zodpovědět všechny otázky, ačkoliv některé byly velice složité. Tak za prvé, otázka, jestli nízké úroky souvisejí s eh, reformami a jaká, jaký je vztah eh, ke snaze vlád o reformy, to je složitá otázka. Mohou tady být souvislosti mezi úrokovými sazbami a ochotou přistupovat k reformám do té míry, že ty reformy jsou určitou součástí rozpočtu, že tedy slouží k financování rozpočtového schodku. To samozřejmě přijmě vlády ke stanovení priorit, čili toho, co je více, respektive méně důležité a co je eh, žádoucí z finančního pohledu. Máme důkazy, že některé reformy, především v oblasti důchodů, byly provedeny právě na základě toho urgentního stavu v oblasti úrokových sazeb. Když se přesuneme jinam, tak zjistíme také důkazy o tom, že fiskální opatření jsou prováděna často na základě tlaku trhu. A mnohdy vycházejí z toho, co je nejsnažší udělat ve spěchu. Co se udělá? Zvýší se, zvýší se daně a omezí se veřejné investice. Eh, současné výdaje vlád, které eh, se eh, snižují, vedou také k tomu, že se snižují také veřejné výdaje a zvyšují se daně, ale to není v žádném případě návod na růst. Pokud se podíváme na oblasti, které jsou konkrétně navázány na rozpočet, jako například celkový systém soudnictví nebo vzdělávání, anebo například volební zákon. Takovéto strukturální změny v žádném případě nemají dopad na úrokové sazby. Byli jsme svědky toho, že eh, byly provedeny eh, úpravy eh, pracovního trhu a nemělo to žádný dopad na, nebo byly provedeny úpravy pracovních zákonů a na úrokové sazby to nemělo žádný dopad. Asi by bylo potřeba to porovnat případ od případu. Otázka, jestli um, špatně fungující banky se drží nad vodou díky nízkým úrokům. Pokud by sazby byly vysoké či vyšší, tak by uh, se banky musely jinak snažit, ale musíme se dívat na tu úrokovou marži spíše než na takovou úroveň úroku, abychom mohli rozhodnout, zda dochází k dotacím bank nebo ne. Jde o to, že ve velké míře banky eurozóny mají poměrně robustní zásoby kapitálu, ale nejsou v průměru příliš ziskové. A to závisí na činitelích, které jsem již zmínil. Musím přiznat, že nemám odpověď na otázku ohledně clearingové oblasti. Argument, který zní tak, že eh, Euroclearing eh, bude podléhat eh, jurisdikci a bude zdrojem finanční nestability, protože nějakým způsobem budeme oddělovat clearing eura od ostatních měn, tak tento argument zaznívá ze Spojeného království, ale já si myslím, že e, není příliš platný. Další otázka se týkala bank, a to zda tedy e, banky, které byly e, ziskové před um, krizí. Ano, a skutečně byly, byly ziskové, měly 20% ziskovost, ale my víme, že eh, tehdy šlo o investice do toxických aktiv a že ta ziskovost byla bublinou. Za posledních 5, 6, 7 let bylo jasné, že vlastně eh, te, ta eh, nafouknutá ziskovost nebo ta vysoká ziskovost byla pouze výsledkem zakrývání skutečnosti. Zakrývala skutečnost, že eh, poměr přímo nákladů eh, není ideální. Nyní regulační orgány, vlády a samy banky um, fungují jinak. Způsobem, který je mnohem eh, odolnější. A zároveň ta rizika se snížila mají také nižší návratnost. Chceme se zabývat těmi slabými stránkami, eh, které eh, působí další problémy. My víme, že ehm, akcie bank fungují jinak v jiných jurisdikcích. Může to být dědictví eh, těch nesplácených úvěrů obecně řečeno, ta nadměrná kapacita eh, eh, se netýká pouze oligopolního systému, kde vlastně eh, banky mohou chtít po svých zákaznicích jakýkoliv úrok. Já jsem úvodem řekl, že musíme být opatrní s obecními prohlášeními, protože existuje řada malých a středně velkých bank, který, kterým se daří poskytovat služby skutečně dobře. Takže tady bychom neměli používat obecná paradigmata k popisu situace, která je velice složitá a velice různorodá. Odpověď na vaši poznámku, že Evropská centrální banka je, se zasazuje Eh, za nezávislost eh, guvernérů státních národních bank. Otázka, co může Evropský parlament udělat, eh, pokud se nám nepodaří dosáhnout cílů v oblasti inflace. Mimochodem, myslím, že se nám jich podaří dosáhnout. Určitě. Naše prognózy ohledně návratu inflace pod 2% jsou založeny na stimulech, které uplatňujeme dnes. A poslední otázka se týkala toho, co udělala měnová politika pro soukromé investory. My jsme v podstatě vytvořili, jinými slovy, opětovně vytvořili finanční podmínky, které jsou optimální pro uh, soukromé investace. Opětovně vytvořili, protože tyto podmínky byly zničeny různými krizemi, které zasáhly eurozónu po roce 2010. Už jsem uvedl příklad ohledně těch marží a úrokových eh, sazeb v roce 2012 v porovnání s letošním rokem. Ale jak jsme hovořili na začátku našeho setkání, měnová politika nestačí. Nestačí k tomu, aby zajistila skutečný a udržitelný růst v dlouhodobém horizontu. Děkuji. Děkuji za, tuto, za tento velice zajímavý a užitečný dialog na měnové otáz, na měnové téma. Děkuji našemu hostu. Končím naše jednání a sejdeme se tuto středu v 15 hodin. Děkuji.